přivítat eh, paní Kresovou, eh, komisařku. Myslím si, že nikdo nemá problémy s programem dnešního zasedání, považuji ho tudíž za schválený a dovol bych si rovnou udělit slovo paní Krusové, která eh, nám představí záměry komise na nejbližší období abychom mohli pokročit a prolomit to poslední kolo potíží. Rád bych upřesnil, že poté mohou hovořit koordinátoři, ale omezit se pouze na dvě minuty, abychom dodrželi čas. Děkuji vám. Merci, Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji vám za pozvání Skutečně si velice vážím vaší angažovanosti <clears throat> pro tento výbor, eh, který se snaží pracovat nejen, nejenom v těchto záležitostech. A um, um, intelligent Inteli- inteligentní dopravní systémy mohou přinést evropským občanům mnohé výhody, a to i ve střednědobém horizontu. Představte si, že třeba jedete domů v noci v zimě na evropské vozovce. A náhle uvíznete ve svém vozidle v důsledku nehody. a jste uvězněni ve svém vozidle. Nemůžete dosáhnout na mobilní telefon nebo jste dokonce ve zvědomí. Všichni víme, jak důležité je dostat lékařskou pomoc co nejrychleji k postiženému člověku a zajistit mu tak možnost přežít protože po 60 minutách se možnost přežití radikálně, pravděpodobnost přežití snižuje. A když se vytočí jedna, jedna, dva, nějaký svědek, někdo, kdo viděl e, tu nehodu, tak se zašle také minimální soubor údajů o, s informacemi o tom incidentu, včetně přesného, e, včetně e, umístění, může k tomu dojít i automaticky a tím pádem se tam dostanou ty eh, příslušné služby rychle. A eh, když se eh, tudíž nastartování této interoperabilní služby je vys, vysokou prioritou. A my jsme obdrželi opakovanou podporu Evropského parlamentu. Každopádně tu máme eh, potenciál snížit eh, míru umrtnosti na, na silnicích a eh, o 4% a zraň, míru zranění až o 6%. To znamená, že můžeme zachránit každých 6 hodin jeden život. A služby komise v těsné spolupráci s příslušnými podniky v daném odvětví provedly i praktické hodnocení, aby zvolili maximální a nejlepší varianty. A v souladu s tímto sdělením od srpna 2009 jsme zvažovali různé možnostmi, možnosti a došpěli jsme k závěru, že povinné zavádění by bylo eh, nákladově nejúčinnější. Dnes komise přijme první kroky k tomu, abychom měli doporučení pro členské státy k tomu, aby, byly povinně, aby byl povinně eh, zaveden tento systém Equals. A eh, komise je odhodlána i nadále usilovat o snižování eh, počtu nehod, zranění a umrtí na silnicích. A zajistíme to, aby to bylo zpracováváno všemi síťovými operátory, stejně jako je to v případě jakéhokoliv volání 112. Je potřeba ovšem, aby členské státy identifikovaly eh, ta příslušná eh, centra pro odezvu, která budou zajišťovat, že dojde k příslušným následným krokům a implementaci. Toto doporučení pane předsedo, nepředstavuje jen významný krok vpřed z hlediska IQ, je to také jasný a zřetelný signál pro všechny subjekty. Nepochybně bude tento systém IQ implementován ve všech eh, vozech v Evropě, napříč celou Evropou, to znamená členské státy by na tom měly začít pracovat hned, pokud tak už neučinili. Další legislativní opatření týkající se implementace budou za prvé návrh nařízení, které bude eh, spadat pod příslušnou legislativu o vozidlech a dále v rámci směrnice ITS budou specifikace pro příslušné vybavení a eh, upgrade a s těmito, v těchto opatřeních pracují naše služby velmi těsně také s ta, panem Tajánem, panem Kalasem. Tyto legislativní nástroje zajistí, aby do roku 2015 byla služba IQL eh, plně v provozu a tady tím mám na mysli v podstatě implementaci ve všech oblastech, ve všech profilech napříč Evropskou unii. Komise bude nadále podporovat platformu pro implementaci, kde budou zástupci členských států, kteří budou spolupracovat se zástupci příslušných zúčastněných stran a subjektů. Komise bude také podporovat zvyšování informovanosti a další kroky s cílem zajištění náležitého využití systému IQL. Některé jeho funkcionality, jako je například lokalizace komunikace, budou součástí společné platformy, které mají být použity ve prospěch evropských občanů a dopravního odvětví eCall by byl také katalyzátorem pro další služby, jako je třeba navigace, eh, asistence a další. Poslanci a poslankyně Evropského parlamentu, mnoho let jsme s vámi spolupracovali na tomto tématu. Víte, že to začalo jako výzkumné téma. To znamená, že výzkum je v této oblasti nesmírně důležitý. Je to jasný příklad toho, co dokáže výzkum v oblasti informačních a komunikačních technologií, jak může čelit výzvám, jimž, kterým společnost čelí. A nyní konečně nastala doba, kdy můžeme tuto službu zpřístupnit všem občanům. Všichni, všechny zúčastněné strany a subjekty by teď měly vypracovat příslušné standardy k zavádění systému eQL, aby fungoval nejjednodušším a nejefektivnějším možným způsobem napříč celou Evropou. Co očekáváme? Nejenom od členských států, ale také od výrobců a od operátorů um, mobilních telekomunikačních sítí očekáváme následující. Očekáváme, že udělají veškeré potřebné kroky nezbytné k implementaci. A nyní je stěžejní, aby nedocházelo k žádným zbytečným prodlevám v zavádění. Protože tyto prodlevy brání tomu, aby občané měli z této služby eh, prospěch chci děkovat, poděkovat za vaši setrvalou podporu. Projektu Equal je to dobrý příklad toho, jak eh, nám spolupráce, jaké spolupráce může nést plody a upřímně věřím a doufám, že budeme spolupracovat i nadále v dalších krocích, které zprovozní systém Equal našim občanům v co nejkratší době. Pane předsedo. Je tu také ta, ta záležitost toho že je to v podstatě takový malý objekt, který je velkým příkladem nebo skvělým příkladem toho, co eh, IKT dokáže. Děkuji mnohokrát, paní komisařko. Eh, já my se omlouvám, paní poslankyně, budeme se snažit dělat, co můžeme, ale zvuk je tak příšerný, že skoro neslyšíme. Takže já teď předám slovo panu Kochovi. Děkuji mnohokrát, Pane předsedo, ono to všechno zní výborně, když to slyšíme poprvé. E, já jsem první projev držel už před deseti lety v Evropském parlamentu Equal. Už jsem to slyšel od paní Redingové a od všech následujících komisařů. Nic nového to není. Řekněte mi, co děláte skutečně pro to, aby všechny státy podepsaly Memorandum of Understanding a nejenom 22 ze 27. Zasazujte se také o to, aby to platilo nejenom pro nákladní vozy a pro dodávky, ale také pro autobusy, tak jak o tom budeme hlasovat, až předložím svou zprávu. Také tady zaznělo, že od roku 2015 může equal fungovat to je teda za deset let. No, já chci konkrétní časy, konkrétní údaje. A teď chci také vědět, jaké, jaká prodleva tady ještě je. Vy jste totiž řekla, že tady jsou určitá spoždění, eh, to pořád tak se mlží, ale my chceme slyšet, co děláte přesně proto, aby tyto prodlevy skončily. Děkuji mnohokrát. Yes. Děkuji vám. Madame Gomaj. Děkuji jsem velmi potěšena tím, že vidím tento nový tým. Je skvělé také, že Evropský parlament a komise tady pracují na stejném cíli a že to nezáleží jenom na nás. Ten dobrovolný přístup zatím nepřinesl dostatečné výsledky. A to se také říká v hodnocení dopadů komise. Regulační eh, opatření jsou jedinou možností. Teď je, jde o to, aby se stanovilo, jak by operátoři mohli podpořit eh, přenášení těch informací v tom systému. Dále potřebujeme mít všechny právní nástroje aby, k tomu, aby se to dostalo eh, zejména do inteligentních dopravních vozidel. A ta inteligentní auta jsou obvykle dražší než auta eh, klasická, standardní takže jsou potřeba eh, veškeré specifikace a příslušný legislativní návrh, který zajistí také rozvíjení infrastruktury. Já se chci nyní zeptat, jak chce komise udělat cíkul základní právo občanů v členských státech? Bude existovat nějaká eh, kampaň informační osvětová kampaň směřující i na občany a kdy ji chcete nastartovat? Equal je nejenom katalyzátor, ale měl by to být účinný katalyzátor, který může eh, zachránit tisíce životů, pět tisíc životů. A eh, samozřejmě, že je velice důležité, aby komise poukázala na hlavní problémy, aby byly tyto problémy překonány jaký je další krok? Jaké jsou další kroky, které musí komise přijmout k tomu, aby došlo k implementaci v co nejkratší době? Uvědomme si, že většina těch nehod ve východní a střední Evropě se, že k ní dochází v městských a příměstských zónách. To je něco, co musí být za to v potaz. Já jsem přesvědčena, že tato komise tento výbor je připraven eh, vypracovat právo z vlastní iniciativy, která podpoří iniciativu ICL. Děkuji, paní Meissner. Děkuji, pane předsedo, a děkuji také paní komisařce za zprávu. Je správné, že říkáte, že výzkum je důležitý a lze zachránit celou řadu životů. Moji předřečníci už tu zmínili, že by bylo dobré mít to nejen u osobních automobilů, ale já se chci zeptat. Jednak jste řekla, že cílem je do roku 2015 eh, mít eh, e-call ve všech nově přihlášených vozidlech a pokud jde o druhou otázku, jak to vypadá s financemi, eh, mohou ty to brzdit, pokud jde o je to zavedení a další věc. Eh, mezi systémy, které máme, zažíváme problémy s ochranou dat a Eh, pokud si skombinujeme tento systém se systémem navigačním, musíme se podívat na to, abychom dodrželi pravidla a ustanovení z ochrany osobních údajů. Merci, Madame Meister. Eh, Madame Foster. Paní Foster. Eh, Děkuji vám. Já myslím, že je obtížné, když máme takové emotivní otázky, v sále o nich hovořit. My se snažíme zaujímat pragmatické přístupy a je jasné, že všichni, kdo tu sedíme, se snaží přispět k větší bezpečnosti a ke snížení počtu zranění, vážných zranění na silnicích. To je jasné, že nám o to jde všem. Ale já bych se chtěla jen dotknout několika bodů, které byly zmíněny. Mojí kolegyní. Kdyby to byl dobrovolný projekt, neměla bych s tím žádný problém. Ovšem, teď tady říkáme, že všechna nová auta, a maj, že to mají dělat, eh, to mají mít a že to mají udělat výrobci, ale co je to bude stát? Jak to bude potom předáno tyto náklady dále na spotřebitele? To je první otázka, kterou si kladu. A druhá otázka, když si chci 2015 koupit auto a nechci toto vybavení ve svém autě, nechci to, nechci aby mě úřady mohly nějakým způsobem vysledovat. Tady jde o ochranu soukromí a tak dále. Bude mě někdo nutit, abych to měla? Já myslím, že tady to je trošku začarovaný eh, kruh. Je to skvělé, ano, jistě byla, byla do toho vložena eh, velká dobrá práce, mnoho úsilí, je to dobře vypracované, je skvělé, tato, že máme tuto možnost kontaktovat, reagovat, komunikovat. To všechno je strašně důležité. Ale otázka za prvé nákladů a za druhé té povinné povahy tohoto projektu, to jsou dvě věci, které z toho činí trošku méně přímočarou věc, než se na první pohled zdá. Děkuji. Pan Kramer. Já mohu jenom navázat, poděkovat za zprávu. Diskutujeme to už dlouho a ochrana osobních údajů je důležitá, to je třeba vyjasnit a také náklady nejen pokud jde o konkrétní v autě, ale také celé infrastruktury, kdo je bude hradit a potom je to také dobrovolné rozhodnutí. Výrobci automobilů to mohou používat už teď a když se na to podíváme ve vztahu k celkové situaci my jsme zatím ještě v celém Německu nedokázali zavést to, aby v bytech byly hlásiče požáru chybějícími hlásiči požáru eh, dochází k daleko většímu počtu zranění osob než eh, v případě zavedení tohoto e-callu. Proto by mě zajímá, jaké jsou náklady, kdo je ponese, nejen v, ale pokud je o auto konkrétně, ale také celá infrastruktura. A pak se ještě ptám, jak eh, na dobrovolné bázi dokážeme takovouto věc uvést v život. Každý si může koupit auto, kdo bude chtít, může si dát i tento e-call. Ještě jednu věc jsem zapomněl. Například jsem dostal dopis od německého zmocněnce pro ochranu osobních údajů a ten se ptá, jak lze upravit problémy s údaji u elektroautomobilů, protože tam se dá přesně vysledovat, kdo kam jede a kde je. Děkuji mnohokrát a nyní eh, dám slovo paní Kros, aby mohla odpovědět na zazdělé příspěvky. Děkuji vám, pane předsedo. A dovolte mi začít tím, že toto je něco, co se nerozhodne přes noc. Není to rozhodnutí, které může být přijato jenom v rámci mých služeb, jenom v rámci komise, jenom v rámci mých bezprostředních kolegů, ale jde o těsnou spolupráci mezi všemi subjekty, jich se to týká. A teď chci vás ujistit a dát vám přímo záruku, že je to promyšlené, že byla provedena příslušná vyhodnocení a že eh, je, bude s vámi také příslušná komunikace. Ale za prvé, pokud se ptáte, jestli máme důvěru, že se nám podaří dosáhnout implementace od roku 2015 s těmi výrobci automobilů, tak tuto, tuto důvěru mám hodnocení dopadů došlo k závěru, že zavádění na soukromý trh po deseti letech vlastně od počátku tohoto projektu se dostalo pouze do 0,5 aut. Takže dobrovolné zavádění musí mít jako doplněk i skutečný závazek ze strany všech zúčastněných stran. A právě proto jsme přišli s touto iniciativou, s tímto návrhem legislativy. Jsme si dobře vědomi toho, že jsou tu některé problémy, na které poukazují některé členské státy. My se je snažíme řešit eh, i ve spolupráci s, s dalšími službami komise tak aby to zavádění bylo skutečně v zájmu všech občanů. Bude následovat osvětová kampaň, na kterou jste se ptali, my ji připravujeme ve spolupráci s, se všemi hráči a začne eh, příští rok. Task Force. Ta se zabývá možností zavádění eh, a zpětného zpětné implementace, to znamená eh, vlastně instalace toho systému eCall do starších aut. Jaké by to mělo náklady? Kdyby tam eh, toto zařízení bylo, bylo by to pod 100 eur, ta cena. A jistě vám nemusím říkat, že i já mám svrchovaný zájem na ochraně soukromých údajů, ochraně údajů. Takže o tom nejsou žádné pochybnosti. Musíme být aktivnější, musíme hovořit o bezpečnosti a musíme tuto příležitost dát. Pokud se nechcete připojit k systému, tak pak. Myslím, že od roku 2015 a dál, když si budete kupovat auto, tak už se toho nezbavíte, leda, že byste si to sami vyndali. Ale to by bylo také velmi nerozumné. Hleda, že máte nějaký, nějakou jinou variantu, nějaký jiný plán ohrožení nebo ukončení vašeho života. Ale musíme si uvědomit, že když čelíme těmto smrtícím dopadům do těchto nehod a těchto vážných zranění, žádá si to řešení. je tu i další věc. Komunikace v roce 2000, to sdělení v roce 2015. Když jste účastníkem silničního provozu a volíte automobil jako dopravní prostředek tomu, abyste se dostali od někud někam, tak jsou to, je to jak jakási hra, která má určitá pravidla. A v případě nějaké nebezpečné situace, která ohrožuje váš život, je nutné zvýšit pravděpodobnost, že se vám dostane včas pomoci. Takže pokud dovolíte. Tak to je svým způsobem ochrana osobních údajů, ochrana údajů. Jistě, nechceme, aby byla naše pozice známa, ale na druhou stranu tohle je velice vážná věc, vážný cíl, vážná situace, když se do ní dostaneme. A já bych argumentovala, že záchrana života je důležitější, než eh, jestli je nám příjemné, že někdo ví, kde jsme. Tohle není eh, nějaká záležitost, kde proti sobě stojí nějaké dvě bezvýznamné věci. Tady jde o něco opravdu eh, významného, vážného. A ještě jedna otázka. to zařízení je aktivováno teprve v momentě, kdy se to auto zastaví eh, v případě nějaké nehody. Bien, merci beaucoup, madame Děkuji vám, paní komisařko. Myslím, že jste nám tady prokázala, dokázala vaše velké odhodlání dokončit eh, toto téma, které s námi je už po dobu deseti let, ve prospěch všech lidí, kteří doufají v existenci takového systému, včetně jeho implementace. Takže my budeme eh, netrpělivě očekávat ty tři legislativní návrhy. Já vám děkuji za to, že jste je představila. <clears throat> Děkuji mnohokrát. Já bych tady využil příležitosti, abych mezi námi přijal také panu Di, pana Dibaku, který nahrazuje našeho drahého kolegu či kolegyni, který nás opustil. a na příštím plenárním zasedání dojde k oficiálnímu schválení, ale již ho vítám, nebo ji vítám mezi námi. A teď se dostáváme na, ke hlasování eh, v souladu eh, s naší tradicí bych se rád zeptal. Je tady někdo, kdo si nepřinesl uh, svoji volební kartu? A ah, Matě, aha. Pasovací lístek. No tak je, on je jediný, no dobře. Takže všichni, prosím, vložte své hlasovací lístky a uděláme si kontrolu, tak jak je u nás zvykem. Takže prosím pěkně hlasujte teď. Aby se to dalo spočítat. Všichni hlasovali, prosím. Oui, bon, voilà, on compte alors. Je pense qu'il ne devrait pas y avoir de problème particulier. No, donc ça va, a pas de... Takže to funguje. Nemáme tady žádný přebytek členů meč jenom musí ukázat, jak bude hlasovat. Takže první hlasování se týká dohody eh, mezi Unii a Kapverde. Nejsou tady žádné pozměňovací návrhy. Já jsem byl zpravodajem pro tuto dohodu, jenom bych chtěl říct, že navzdory eh, relativně malému eh, rozměru Kapverde, tak je to tedy poměrně obšírná dohoda dobrá dohoda bez, bez restrikcí, ale má ohromný význam, protože pomůže podpořit turismus na Kapverdech a také především podpořit evropský turismus směřující na Kapverdy což je jistě velice důležité, protože tady nejsou pozměňovací návrhy. Nemáte-li k tomu nějaké zvláštní vyjádření, prosím vás, abyste rovnou přistoupili k hlasování této dohodě mezi EU Vede paní Ferstorová, prosím, omlouvám se. Dobře, tak takže máme dva. Takže prosím, děkuji, že jste hlasovali. Máme tady nějaký dodatečný hlas. Bien. Le vote est terminé. Takže ukončuji hlasování. 28 hlasovalo, 28 pro. Takže 29 vlastně. Děkuji mnohokrát a dostáváme se k druhému vlastně poslednímu hlasování dnešního dne a to je hlasování týkající se budoucnosti DPH. Okamžik. Můžete připojit ještě jeden hlas? Já jsem se domníval, že to je otevřené hlasování a najednou se hlasovalo lístkem. Já tedy mám hlasovací lístek, ale nestrčil jsem ho do toho zařízení, takže můžete připočíst můj hlas. Dobře, takže se dostáváme k druhému hlasování o budoucnosti DPH a zeptám se pana Ferbera, zda by chtěl učinit nějaké poznámky ke své zprávě, zda by chtěl něco doplnit. Děkuji, pane předsedo. Vzhledem k tomu, že jsme neměli možnost prodiskutovat pozměňovací návrhy, chtěl bych eh, poděkovat jim a kolegům, kteří vytrvali a i v době léta podávali pozměňovací návrhy. My jsme se snažili ty věci zohlednit. A chci požádat o pochopení, že hovoříme o DPH jako výbor pro dopravu a DPH. Měli bychom se soustředit na DPH v oblasti dopravy a na ty věci, kde je skutečně nutné jednat, kde víme, že existuje celá řada zákonů ohledně DPH, které vytyčují rámec Například eh, je to Walter Špet, který byl mým eh, spoluspravodajem, pokud je o otázky DPH v eh, poštovních službách. To už bylo před delší dobou, je to v radě, jsou tam některé body, kde také požadujeme, aby se konečně věci pohnuly. Je to nicméně trochu obtížné, protože to jde na trámec toho, co uvádí pracovní dokument komise takže přesto bych eh, řekl, že bychom se měli snažit o koherentní stanovisko. Eh, vidím některé kolegy, kteří se zúčastnili prací a formulací, takže doufám, že naše požadavky budou potom také v definitivním znění textu, které dáme na plenárku. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát, pane Ferbere. Takže ehm, mohu-li vás požádat, přejdeme k hlasování. Myslím, že tady nemáme žádné pozměňovací návrhy. Máte před sebou jistě seznam hlasovací. Eh, takže eh, máme tady první odsec. Zpravodaj pro, kdo hlasuje pro? Proti? Někdo zdržel se? Děkuji vám. Pozměňovací návrh 2, Kramer Durand. Pan zpravodaj je proti. Kdo hlasuje pro, prosím? Kdo hlasuje proti? zdržel se, čili zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 3, paní Tykau, zpravodaj je proti. Kdo hlasuje pro? Kdo hlasuje proti? Zamítnuto. Dobře, zkontrolujeme to. Takže prosím pěkně přistupujeme k elektronickému hlasování. Zahajuji hlasování. Le vote est clos. Hele, uzavírám hlasování. Takže kdo hlasuje pro manuálně? Kdo hlasuje jeden, dva hlasy proti? Takže tady máme 17 proti, 14 pro, takže nelze zachovat tento pozměňovací návrh. Eh, čtyřka od Kramera Duhana, pan zpravodaj proti. Kdo hlasuje pro? Kdo je proti? Domnívám se, že je to zamítnuto. Dostáváme se k pětce. Pan Kramer Duhant, pan zpravodaj proti. Kdo je pro? bude proti? Myslím si, že je to zamítnuto. Pozměňovací návrh 6, tykao. Zpravodaj proti. Kdo hlasuje pro? Kdo je proti? Čili rovněž zamítnuto. Sedmička od pana Tremozy. Pan zpravodaj proti. Kdo je pro? Kdo hlasuje proti? Zdržel se. Zamítnuto. Eh, pozměňovací návrh pana Riketa. Pan zpravodaj je proti. Kdo hlasuje pro? Kdo je proti? Domnívám se, že bylo zamítnuto. Devítka a jedenáctka od pana Vandalena a Paskase, které jsou, které jsou totožné. Pan zpravodaj je proti. Kdo hlasuje pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 9, druhá část od pana Vandalena. Pan zpravodaj je proti. Kdo je pro? Kdo je proti? Cet amendement est rejeté. La... Pozměňovací, to bylo zamítnuto a nyní pozměňovací návrh číslo 10, Kramer Durán, pan zpravodaj proti, kdo hlasuje pro? Kdo je proti? Tento pozměňovací návrh je zamítnut. Teď pan Paxas, pan zpravodaj proti. Kdo hlasuje pro? Proti. Zamítnuto. Dostáváme se k pozměňovacímu návrhu pana Sterkse. Pan zpravodaj je pro. Kdo hlasuje pro? Proti. To je tedy skutečně čest našemu kolegovi. pardon, pozměňovací návrh odstavce 5, e, je to Ačko a pan zpravodaj pro, kdo hlasuje pro. Kdo hlasuje proti? Přijato. E, pozměňovací návrh číslo 15 pana Kramere a Durana façon, oui. oui. Euh, tombe donc l'amendement numéro 13. Takže teď se dostáváme k 13. Pán zpravodaj proti. Kdo hlasuje pro? Proti. Zamítnuto. Dostávám se tady k 16. Tady máme požadavek na oddělené hlasování. Promiňte, zapomněl jsem, opravuje se pan předseda, zapomněl jsem 14. Pan, Kax, eh, pan Paxas, pan zpravodaj proti, kdo je pro? Kdo je proti? Čili zamítnuto dostáváme se k 16. Pan Danelis. Tady je požadavek na oddělené hlasování. První část končící until objectives až k objectives. Pan zpravodaj je pro tuto první část. Kdo je pro? Kdo hlasuje proti? Takže eh, přijato. Druhá část po objectives. Pan zpravodaj je proti. Kdo je pro? Kdo hlasuje proti? takže zamítnuta druhá část. Pozměňovací návrh číslo 17 od pana Danerise. Pan zpravodaj proti. Kdo hlasuje pro? Kdo hlasuje proti? Asi to zkontrolujeme. Sice si domnívám, že to bylo zamítnuto, ale eh, ověříme to elektronicky. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Takže e, zamítnuto 20 hlasům ku 11, které byly pro. Teď se dostáváme k odstavci číslo 6. Pán zpravodaj navrhuje kompromis B a podporuje, kdo je pro tento kompromisní návrh B. Kdo hlasuje proti? Přijato. Takže pozměňovací návrh 18 a 18 e, padá a 19 dáváme k hlasování, to je návrh pana Paxase Tady pan zpravodaj je proti. Kdo je pro? Devatenáctku. Kdo je proti? Tento pozměňovací návrh je zamítnut. Teď se dostáváme k dvacíce. Pan Vandalen, pan zpravodaj je proti. Kdo je pro? Kdo je proti? Myslím si, že si to ověříme raději elektronicky. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Euh, Takže tady máme 17 proti 13, to znamená zamítnuto. Teď se dostáváme k pozměňovacímu návrhu 21. Pan zpravodaj je pro. Kdo je pro? Kdo je proti? Takže přijato le eh, paragraphe 6 nouveau. Eh, teď se dostáváme k šestce. Pan zpravodaj tady navrhuje kompromisce. Kdo je pro tento kompromisce? Qui est contre? Kdo je proti? Trois contre. Ce compromis est... Tento pozměňovací návrh je přijat. Du coup, les amendements 22 et 23 tombent. Teď se dostáváme k pozměňovací návrhu číslo 22. Ano, to asi padlo. Pardon, to padlo 2023. A teď se dostáváme k závěrečnému hlasování. Elektronické hlasování. Zahajuji hlasování. Le vote Ukončuji hlasování. Um, takže 28 pro 3, proti 1 se zdržel. Takže přijato a blahopřejeme panu zpravodajovi. A, takže ty dvě zprávy, o kterých se teď hlasovalo, to první o kabedech, to, o tom bude hlasováno na plenárním zasedání. de la TVA fera l'objet d'un vote au fond à la Commission a e, výbor Ekon bude hlasovat 19. září. A teď se dostáváme k dalšímu bodu dnešního dne a to je o Bílé knize. V dopravě a slovo dostává Matěj Groš, který je zpravodaj. Máš slovo, Matěj. Děkuji, pane předsedo. Pokud dovolíte několik poznámek na úvod k této zprávě, chci připomenout kolegyním a kolegům, že u této zprávy z vlastní iniciativy jsme vázáni na délku stran. Jsou to čtyři strany. Samozřejmě jsme tam chtěli dát mnohem více, ale nechtěli jsme se vystavit do budoucna riziku, že naše stanovisko bude tak obrovské, že už nebude možné najít v něm ty hlavní body, čili snažili jsme se prodiskutovat s frakcemi, jak vylepšit to stanovisko, ale zůstává i nadále mým přáním, abychom tam dospěli k obsahově kondenzovanému stanovisku. To také znamená, že co to neznamená, že to, co tam není, že to by se mi nelíbilo, ale musel jsem postupovat tak, aby se mi to vešlo do určité délky. A třetí věc, chci připomenout také to, že tady ve výboru a také v parlamentu jsme se už v roce 2010 zabývali podrobně tímto tématem a je tehdy se ukázalo, že bude nutné postupovat, eh, naložit s cíly i základní myšlenkou koherentně, tak, aby to přetrvalo i do budoucnosti a tato koherentnost bude působit jak na komisi, tak na radu. Bílá kniha na období do roku 2050 tam chci předeslat, že pro mě bylo důležité to, že eh, cíle na až do roku 2050 nebudeme zapomínat, ale je to také v zájmu konkrétní politiky, abychom ty cíle stanovili přesněji na kratší období a proto navrhuji, abychom to omezili na 2010-2020, abychom si zachovali přehled protože my už jsme vedli podrobnou diskuzi k dopravě, abychom zjistili, jaké hlavní body eh, lze dosáhnout, jaké ne, čeho jsme dosáhli, čeho ne, kde pokračovat. A já jsem tam dal vždycky dva příklady, které byly důležité Jeden příklad, silniční doprava, bezpečnost této dopravy. Tam jsme ty cíle nedosáhli zcela, ale co bylo zajímavé, tady byl eh, zadán cíl číselný a každá země cítila povinnost ta čísla dosáhnout a částečně se to také povedlo a to by nás mělo přimět k tomu, abychom do, na, až do roku 2020 navrhli obdobný program. Pokud je o internalizaci externích nákladů, to, čeho jsme dosáhli v silniční dopravě, je pouze část toho, co jsme čekali a bude se o tom ještě diskutovat a podle mě je to dobrý příklad toho, že do tohoto tématu bychom se určitě měli ještě pustit, tak abychom vyslali signál směrem k radě a komisi. A poslední věc je otázka realizace. Řeknu to jednoduše a prostě. Docela mě udivuje, že komise s tím tématem realizace nenaložila kritičtěji, i když vím, že to bylo jeden z největších problémů v minulosti. Řeknu to tak. Při korektní realizaci a politické vůli prosadit cíle roku, do roku 2010 bychom měli dnes lepší infrastrukturu, lepší služby v dopravě, měli bychom dokonce lepší pracovní podmínky, tedy mzdy, a měli bychom také lepší rozdělení na jednotlivé typy dopravy. Pokud toto zůstanou naše cíle, pokud toto byly naše cíle, tak si myslím, že si musíme jasně promluvit s radou a zeptat se, proč se neinvestuje dostatečně do určitých typů dopravy, aby byly do budoucna efektivní a konkurenceschopné. To tady musím zmínit a je třeba, aby i tady byla odpovědnost na správném místě, protože je to chuť udělat co nejlepší zákony, a eh, recast ukazuje, že parlament eh, stanovil cíle proveditelné, ale protože není politická vůle, tak se nedosáhly, protože mnohé státy jsou přesvědčeny o tom, že hospodářský protekcionismus pomáhá dopravě, i když o, pravdou je pravý opak. Tolik tedy k tomu. Celkově bych řekl, že naše cíle jsou i nadále těsně propojeny s tím, co jsme probírali v roce 2000 a samozřejmě s aktualizací podle současného vývoje a také je jasné, že cíle, které komise navrhuje dlouhodobě a výzvy, pokud jde o oblast energie, mobilitu, pokud jde o modál rozdělení na jednotlivé typy dopravy, tak to jsou i nadále naše důležité cíle. Pokud chceme vytvořit jeden evropský prostor, jsou dvě možnosti. Za prvé, odstranit to, co nás v Evropě teď brzdí. Dá se, rychle se dá odstranit to, co, čemu já říkám hraniční efekty. To je otázka technologií, infrastruktury a také hraniční efekty v zákonodárství. Ty rozdíly v jednotlivých státech jsou brzdou. Tady je možné učinit opatření velmi rychle v rámci interoperability. Já už jsem to vysvětloval podrobněji, když víme, že máme dnes 6 tisíc pravidel, které železnici v Evropě brání v tom, aby se stala skutečně konkurenceschopnou a pohybovala se bez problémů po Evropě a čtyři tisíce z nich se dají klidně stáhnout přesto bude železnice jezdit, tak je to příspěvek k tomu, aby železnice byla skutečně evropská a myslím si, že je to dobrý příklad. Já jsem to spojil s čísly. Vím, že agentura udělala dobrý, dobrou práci, aby to rozvinula a je také nutné dát jim možnost, aby se rozhodlo o realizaci. Jde o to, aby to, co požaduje parlament, nestroskotalo na penězích, aby se to dalo udělat. Pokud jde o otevřený trh, potřebujeme trhy otevřít a myslím si, že tady musíme a chceme konstatovat, že otevírání trhů je pro nás budoucností dopravního prostoru v Evropě, ale je to také otázka ceny, za kterou se trhy otevřou, je to otázka sociální, ekologická a další. Další hlavní bod při vytvoření jednoho prostoru je trans, jsou transevropské sítě. Je jedno, jak tomu budeme říkat, jaké nové názvy vymyslíme. Od tak 10-15 let pracujeme na jedné síti a myslím si, že budoucnost této sítě bude záviset na tom, zda budeme mít politickou odvahu, abychom snížili počet priorit, abychom zvýšili finance a skutečně zlepšili eh, rozdělení na jednotlivé typy dopravy. A to také znamená, že to jsou taková ta úzká místa, o kterých víme také už 10-15 let a na ty se musíme soustředit, abychom je odstranili. A to jsou opět takové ty mezní efekty. Zjistili jsme, že zejména na hranicích se snižují investice, protože jednotlivé státy do toho investovat nechtějí, ale spolu mohou. Pokud je o transevropské sítě, tak tam je to otázka financování. Je to pojem eh, dopravního fondu. Nechci to tu moc zmiňovat, protože někteří kolegové eh, se těm se to moc nelíbí tady v parlamentu, ale myslím si, že budeme jednat s ostatními výbory a Dokázali bychom to dovést tak daleko, abychom měli dostatek prostředků na transevropské sítě, které podle mě mají budoucnost a když budeme mít nové finanční nástroje, tak jak komise navrhuje a také EIB, tak bychom měli takovou páku, abychom posílili účinek a to bude konkrétní budoucnost. Konkrétní budoucnost bude také to, že akceptujeme to, že některá země nebude během 20 let považovat projekt za prioritu a nebude do něj investovat. To znamená, že z těch seznamů priorit vypadnou ty projekty, které se skutečně nerozvíjejí, protože tam není vůle je rozvinout a dotáhnout. Pokud je o mobilitu, zejména silniční dopravě, tam eh, je důležitým aspektem rozvoj měst. 80 našich občanů bude žít ve městech. Pokud tedy budeme probírat téma městské mobility a odsouvat ho pojmem subsidiarity s tím, že do toho nemáme co mluvit, tak zapomínáme prostě na 20 promiňte, 80 občanů, oproti těm 20, kteří jsou na venkově například. Proto bych navrhl komisi, aby také městská doprava a příměstská doprava měla větší význam, protože i ta musí být multimodální. Osobně si myslím, že v silniční dopravě, jak říkají francouzi, eh, veřejná společná doprava bude skutečně částí toho řešení. To chci zdůraznit, protože jeden autobus rovná se 30 osobních aut. Já, kdybych možná jel dneska autobusem, byl bych tu dřív. Jel jsem autem a stál jsem v koloně to je prostě věc, kterou, do které budeme muset také investovat. Je to otázka životního prostředí, bezpečnosti a také účinnosti. A teď udělám takový skok k pojmu, který eh, chci v tomto návrhu mít eh, a v roce 2010 jsme to diskutovali tam i sem. Je to otázka z intenzivnější eh, modální dělby. Ale zdůrazňovat a tvrdit, že tato dělba, toto rozdělení je tady proto, že jsme se tak kdysi dohodli, tak to je chybné, protože otázka dělby na jednotlivé typy dopravy musí souviset s hospodárností, s ekonomickými aspekty, s ekologickými aspekty, s bezpečností, pasivních i aktivních účastníků silničního provozu a jiného provozu. To, co jsme dělali už v různých oblastech. Pokud budeme tyto aspekty podceňovat, tak zůstaneme na teoretické úrovni. A pokud jde o těch 300 kilometrů, nemám problém s návrhy 300 kilometrů a podobně. Obávám se jedné věci. V určitých regionech budeme moci dosáhnout daleko lepší eh, intermodality v pokud jde o méně než 300 kilometrů, v jiných zase to bude jiné číslo, ale máme odvahu a chceme stanovovat cíle pro regiony na jejich infrastrukturální plánování. Nechci tady vést dogmatickou diskuzi a myslím si, že 300 kilometrů má ještě další nevýhodu a tím se dostávám k bezpečnosti na silnicích. Bylo vždycky ohromující vidět vedle globálního cíle také cíle, které dosáhly jednotlivé státy, kde se každý stát snažil a snaží zlepšit eh, bezpečnost na silnicích a zredukovat počet usmrcených osob. Když budeme úzce spolupracovat se zeměmi, se státy, kde každý stát má určitou výchozí pozici a různé možnosti, tak dokážeme lepší intermodalitu. Pokud jde o danění, já si myslím, že eh, stimulace jsou vždycky zajímavé a podnětné a jde mi o to, abychom neměli dvojí, trojí danění. E, jde o to e, nejen naplnit kasy, ale otázka internalizace externích nákladů a další ukazuje, že je možné zlepšit financování projektů, dokonce eh, lze takto podpořit a stimulovat partnerství veřejného a soukromého sektoru, kdy se řekne, tady máme prostředky, ty jsou určeny do infrastruktury, na tyto investice. Tam se to nevždy povedlo. Takže daně to je sice zajímavé téma, protože financování a finanční aspekty jsou vždycky důležité pro dopravu, ale prosím o to, abychom byli opatrní, abychom eh, nedávali, nechci to nějak eh, říkat ve zlém, abychom jim ministru dopravy nedávali víc peněz, aby zlepšoval infrastrukturu svoji. A na závěr chci říci, že by bylo zajímavé kdybychom ty cíle, já tu mám asi 20 jasných cílů, vím, že jsou to velmi ambiciozní cíle a dávám také komisi a radě možnost, aby ukázali, co dovedou, aby se předvedli, ale myslím si, že důležité je to, abychom společně eh, zvládli radu. Radu musíme přesvědčit, že je v zájmu občanů, ekonomiky, životního prostředí i lidí to, aby se dopravní prostor integroval daleko více na evropské úrovni. Eh, můžeme ukázat také cestu v mezinárodním měřítku, například pro výzkum, když začneme dnes na správné výchozí pozici, tak abychom i nadále určovali normy a standardy. Eh, měli bychom tedy spolupracovat s komisí Neměli bychom se zakopávat na podrobnostech a je to takové jasné poselství, které bychom měli vyslat s tím, že naše úsilí eh, budeme pravidelně měřit eh, kaž, v období 10, 15, 20 let pravidelně. To znamená, že v pravidelných obdobích budeme měřit cíle. Když se toto řekne, tak si politici myslí, když to neudělám dnes já, tak mě za to skritizují a já to předám svému nástupci. Ale já si myslím, že politická odpovědnost tohoto tématu je skutečně zásadní. Je to otázka mobility, týká se všech lidí, to znamená, jde o to mít prostředky na to, abychom toto téma a ten vývoj měřili každým rokem, abychom věděli, kdo za co zodpovídá a jak jsme pokročili. Děkuji ještě jednou za všechny příspěvky. Samozřejmě budu spolupracovat se všemi frakcemi, tak jak eh, Eh, je to tady zvykem a není, nejde mi o to, abych tady prosazoval na tvrdo pouze své nápady a myšlenky, jde mi o to, abych eh, dokázal eh, vytvořit široký konsenzus tady v parlamentu i s komisí. Děkuji. Děkuji, Matěj. A já teď dám slovo stínové zpravodajce zhruba tak na čtyři minuty. Domnívám se, že tato debata je nesmírně důležitá. Myslím si, že eh, hovořil pan eh, zpravodaj dostatečně obšírně. A dodatečné dotazy při připomínky další dvě minuty chcete-li, abychom tady kompletně rozvinuli. Takže paní Sehnalova, máte slovo. Děkuji, děkuji pane předsedo. Eh, vážené kolegyně a kolegové, eh, já bych v úvodu chtěla poděkovat panu zpravodaji Grošovi za předložený návrh zprávy. Eh, vychází z našich předchozích debat a jsem ráda, že řadu připomínek z první výměny názorů nad dokumentem Bílé knihy o dopravě do roku 2050 do své zprávy zakomponoval. Chtěla bych zejména ocenit systematický přístup k této zprávě, která se ve svém návrhu věnuje specificky jednotlivým druhům dopravy a zdůrazňuje, že základním principem by měla být jejich efektivní kombinace. S tímto názorem souhlasím. Dodala bych však, včetně optimalizace dopravních potřeb, udržitelnosti celého systému. Opět se tedy vracím k pojmu zbytné mobility. Zásadně souhlasím s doporučením zpravodaje, aby byly předloženy střednědobé cíle do roku 2020. Konkrétní a měřitelné cíle, včetně termínů a jejich kontrola, jsou nezbytnou součástí každého plánu. Měly by však být stanoveny na základě provedených dopadových studií, které tyto cíle postaví do reálného světla a napomohou stanovení takových cílů, jejichž dosažení bude přes svou ambicióznost skutečně reálné a smysluplné. Předpokládám nicméně, že se k těmto cílům ještě dostaneme v průběhu nadcházejících debat. Upozornila bych pouze na to, že při stanovení konkrétních let pro jednotlivá opatření je třeba brát v potaz dosavadní vývoj v dané oblasti eh, a výchozí situaci, která je v současnosti podstatně odlišná od předchozího období s cíli definovanými v Bílé knize z roku 2001. Samozřejmě je třeba být ambiciózní. Zároveň bych však chtěla apelovat na komisi, aby pro stanovení dosažitelných a účinných cílů připojila podkladovou analýzu současného stavu infrastruktury, kvality služeb, hustoty dopravní sítě a několika dalších ukazatelů, které mají podstatně odlišné hodnoty po rozšíření Evropské unie v letech 2004 a 2007. Opomenout nesmíme ani nové změny a výzvy plynoucí z evropské politiky sousedství. Tyto mezníky je třeba zdůraznit a přijmout jako dnešní status quo, ze kterého vycházíme. Bezpečnost a internalizaci externích nákladů ve všech druzích dopravy jako obecné priority, priority plně podporuji. Za nejméně důležité považuji podporu změny přepravních návyků a informovanost uživatelů dopravy o dopadech jejich volby na životní prostředí, klimatické změny, spotřebu energií a tak dále. Aby byla tato volba skutečně svobodná, měly by být podporovány plnohodnotné alternativy individuální automobilové dopravě. To se týká především podpory veřejné a nemotorové dopravy v městských a příměstských oblastech. Profitovat bude životní prostředí a povede to k posílení sociální soudržnosti. Plně podporuji vytváření plánu městské mobility, pouze upozorňuji, že pokud jde o cíle v oblasti využívání městské hromadné dopravy, na hrozbu spíše opačného trendu v souvislosti s úspornými rozpočtovými opatřeními. Pokud jde o bezpečnost dopravy, vítám, že je jí ve zprávě věnována náležitá pozornost. Pozornost by, měla, eh, se, by se měla věnovat skutečnosti, že až 70 dopravních nehod se stává na silnicích nižších tříd, tedy zejména na meziměstských komunikacích, což by se mělo odrazit v investicích do bezpečné dopravní infrastruktury. Podporuji zásadně vizi nula jako závazek systematického směřování k bezpečnému evropskému dopravnímu prostoru. Pokud jde o financování dopravních projektů v rámci sítě TEN-T, Koncentrace na přeshraniční projekty a posílení závazků členských států v jejich dokončení je nezbytné. Nástroje kohezní politiky však musí zásadním způsobem nadále přispívat k posilování soudržnosti a vyrovnávání přetrvávajících rozdílů mezi členskými státy. Kvalita dopravní infra- infrastruktury má dopad na silniční bezpečnost a proto by nemělo být rezignováno ani na podporu financování komunikací mimo základní síť TEN-T. Sociální podmínky zaměstnanců jsou ve zprávě zdůrazněny v souvislosti se zvyšováním kvality služeb, vzděláváním a s dopady na bezpečnost dopravy. Domnívám se, že by se neměly opomenout ani dopady na kvalitu pracovních míst v souvislosti s liberalizací dopravních služeb. Doporučuji, aby se komise změnám v oblasti zaměstnanosti v dopravě náležitě věnovala. Na závěr bych položila dvě otázky panu zpravodaji k té jedné eh, v podstatě se již vyjádřil a to eh, je otázka eh, principu 300 kilometrů, kdy ve svém bodě 4 vlastně přichází s národními a regionálními požadavky v jednotlivých státech. Přesto myslím si, že bychom na evropské úrovni měli mít stanoven, stanoveno alespoň nějaké jednotné pravidlo či směr tady v tomto ohledu. Druhý dotaz je eh, konkrétní a týká se bodu 16, 6. odstavce. Požadujete zde eh, eh, po komisi předložit předpisy týkající se přípravných služeb v lodní dopravě a to roku 2014. Pokud vezmeme v potaz neúspěch balíčku 1 a 2 v této oblasti, neschválení Evropským parlamentem a radou, co vás vedlo k tomu přidat tento požadavek opět mezi stanovené cíle? Děkuji. Merci, euh, Je donne la parole maintenant à madame. Děkuji a nyní dostane slovo paní Meissner. Děkuji, pane předsedo. Chci poděkovat nejdříve panu Krošovi a zpravodajům. Dokážu si představit, jak obtížné to bylo eh, na to relativně malém prostoru zvládnout tak komplexní téma. Už jsme diskutovali o tom, co komise předložila a tato bílá kniha dopravy, tam jde o budoucí orientaci celkové dopravy v Evropě se všemi aspekty, které k tomu patří. Nechci opakovat všechno, co už řekl kolega Groš a kolegyně z České republiky, protože si myslím, že jde o to, abychom si uvědomili, že bez dopravy nebude fungovat vnitřní trh a mobilita je předpokladem toho, co v Evropě slibujeme. To znamená volný pohyb, volná mobilita pro osoby, zboží a služby. To se týká všech, je to otázka bezpečnosti, chceme mít méně mrtvých, je to otázka ekologická, jde také o to, a to tu také zaznělo, že některé koleje ještě nejsou kompatibilní, že po nich vlaky nemohou jezdit, že se musí přepojovat lokomotivy a další podobné vlivy. A to samozřejmě znamená, že to ovlivní cestující. A je to také otázka vzdělávání a dalšího vzdělávání. Je to také otázka snížení byrokracie pro ty, kteří vytvářejí tato pracovní místa, a to jsou malé a střední podniky zejména. Je to tedy velmi obsáhlý balíček, to byl můj úvod. Teď několik drobných bodů. Eh, líbí se mi, že tady tato zpráva zdůrazňuje všechny druhy dopravy, potřebujeme všechny druhy dopravy i lety, i když ty zrovna nejsou zrovna uh, E, ekologické, ale patří sem a musíme najít dobro, dobrý soulad. A tady ta hranice 300 kilometrů, o které hovořil pan Groš i Olga, Tady souhlasím s eh, Grošem, protože myslím, že musíme být efektivní a pružní. Nemůžeme říci, že eh, od 300 kilometrů silnice nad tolik a tolik to a to je to otázka, protože lodní doprava může být ekologická v určitých vzdálenostech, na určitých kilometrech a to také souvisí s tím, co plánuje komise ve svém návrhu. Například máme regiony, kde nemáme vůbec eh, vlaky, kde není kolejová doprava, čili potřebujeme pružná řešení, která nám umožní větší bezpečnost, ekologičnost a také účinnost. A ještě dva body, které jsou pro mě velmi důležité. Jeden, oba se týkají šestnáctky, článku 16 lodní dopravy. Jednak Souhlasím s Olgou Sehnalovou do roku 2014 dát návrh na stůl. My si myslíme, že není nutné něco tam měnit, protože ten balíček eh, přístavní, který jsme zvládli, ten byl dostatečně obtížný a pokud jde o přístavní služby v nové formě, to je velmi ambiciozní a myslím si, že je to možná i zbytné. A druhý bod který chci ještě zdůraznit u šestnáctky. Postrádám tam, já jsem ze severu, Nejde jenom o redukci CO2, ale také o snížení emisí síry. Já ve své zprávě o námořní politice eh, musím uvádět jiné hodnoty a mám tam jiné pohledy. Je to otázka že je musíme dbát na to, aby ta konkurence byla rozumná a aby se postupně snižovaly také emise síry, aby toto zůstalo i nadále naším velkým cílem. Tolik tedy z mé strany. Děkuji, paní Majsnerová. Michael Kramer. Já také děkuji zpravodaji a děkuji zejména o tu informa- za tu informaci, že se pokusíme prosadit společné stanovisko zejména eh, v radě a cíle, které jsme si stanovili, chceme také dosáhnout. Je to otázka odpovědnosti za eh, emise, ale eh, tím, že se nám také v dopravě zvýšily emise, tak tento cíl, který jsme si stanovili, je správný. Nicméně bez změny mobility Klimatické cíle Unie nikdy nedosáhneme. Cíl bílých knih byl ten, abychom udělali analýzu, proč jsme cílů nedosáhli. A když si tady budeme vykládat, že chceme snížit CO2 emise, chceme převést dopravu ze silnice na koleje, tak je to krásné. Proč toho nedosáhneme? Jednak jsou to ambiciozní cíle. Do roku 2030 to chce snížit komise, a do roku 2030 o 1% ročně a potom o 5% ročně. To je teda opravdu krásná, to jsou počty. Eh, protože když nezačneme redukovat a snižovat eh, v počátcích intenzivně, tak nedosáhneme těch vyšších čísel později. 20% snížení eh, i v oblasti dopravy to v porovnání s rokem 1990. My jsme si dohodli, že to je v zájmu celé Evropské unie, ale Matěje, bohužel to u tebe postrádám. Neferová konkurence je, hla, je důležitý bod. Danění, stimuly jsou lepší než danění, ale lepší stimul, lepší pobídka každý rok v Evropě. 30 milionů euro jde do aerolinek a aerolinky lítají jako taxi po Evropě Studenti, když mají čas, uvažují, jak pojedou z Berlína do Mnichova, ale radši letí, protože je to levnější. Ne, že je to rychlejší, je to levnější, to je přece hloupost. A to je naše politika. Pokud nezměníme toto financování, tak se tím vůbec nemusíme zabývat, protože je neskutečné, že železnice má trvale zátěž. Každá loko, lokomotiva platí Mít mítné, zaujete kilometry a e, u leteckých společností se vůbec uvažuje, jestli se to bude vybírat nebo nebude vybírat e, na silnicích taky. Stimuly máme výborné, o danění nechci mluvit, ale nám jde o to, abychom se podívali na náklady. Velké projekty, Víme na základě zkušeností, že některé velké projekty se nikdy neuskuteční, případně až za 30-50 let. Na druhou kolej mezi Veronou a Boloňou potřebovala Itálie 80 let. Myslíte si, že někdo z nás zažije, že Mesinská úžina, eh, Turín a e, tunel v italských Alpách eh, budou dokončeny? Já si myslím, že ne nám chybí peníze. Mezi Berlínem a Vroclaví potřebovala lokomotiva kdysi dva a půl hodiny, teď 6 hodin. Chybí nám tam pár kilometrů. Spolková vláda na těch 60 kilometrů, které chybí, nemá. Zatímco eh, na jiné projekty Eh, peníze jsou, tak na těch 56 kilometrů eh, toho trakčního vedení prostě peníze nejsou. Eh, v Berlíně to je částečně na německé straně, na druhé straně na polské, ani Polsko, ani Německo na to prostě nechtějí dát peníze a přitom je to nesmysl takto postupovat. To znamená, přeshraniční projekty by měly mít prioritu. Pak musíme zvýšit kofinancování, ale nemůžeme. Mohu, mohu říci, že potřebujeme také jinou politiku. Peníze, které máme k dispozici, když je použijeme účinně, budou dobře sloužit a budou stačit. 10% má jít do lodní dopravy. Já neznám, nevím o tom, že by tam byly kolony. Jel jsem po Dunaji a za celý den jsem tam viděl tři lodě. Přitom jsme Dunaj rozšiřovali a splavňovali, nebo zlepšovali splavnost. Takže si myslím, že alespoň 40 těchto peněz by mělo jít na železnici. Eh, máme rozdělení v současné době, kolik dostává silniční doprava. My jsme se na tom v parlamentu dohodli, rada s tím nesouhlasí. Mně nejde o těch 10% na vnitrostátní lodní dopravu, ale ukazuje to, jak postupujeme a problém se subsidiaritou je také jasné, jasný, protože buď to vyřešíme ve městech, anebo nikde. Pokud je o financování, dokud 60 jde ve městech stále ještě do silnic, hlavně, že se to utratí, tak to musíme změnit. A to jsou možnosti, které komise má, aniž by městům předepisovala, co mají dělat, ale jde o to, abychom nevydávali ty peníze špatným směrem. Pak se nemůžeme divit, že máme špatné výsledky. Měl bych toho na srdci ještě mnoho, mnoho. Ale poslední bod omezení rychlosti v Evropě v celé prima. Víme, že v Německu eh, by se dalo ušetřit 3 emisí CO2. Německo je jediný stát, které nemá omezení rychlosti na dálnicích. Když to chceme udělat celoevropsky, nedokážeme to tady potřebujeme daleko větší odvahu, to je minimum a my už jsme v předcházející zprávě eh, viděli nebo prosadili, že to omezení rychlosti v těch rezidenčních oblastech je, to je v pořádku, ale toto udělat celoevropsky, to vyžaduje velkou odvahu a proto jsem zvědavý, jaká bude naše diskuze a jak budeme hledat společná řešení, která určitě najdeme. Děkuji. A vzhledem k tomu, že Tady máme eh, předsedu výboru eh, z výboru regionu, tak dávám slovo eh, ctěnému Michel Deba. Děkuji vám, pane předsedo. A děkuji všem poslancům a poslankyním vašeho výboru za to, že jste nás přijali u příležitosti této diskuzi. My jsme vypracovali také stanovisko na výboru regionu k této knize Anton, k této bílé knize Antonio Costa bohužel se nemohl dostavit a já se ho pokusím nahradit. My jsme přeskoumali práci pana Groše eh, a vy, velmi důsledně a já se chci vyslovit k několika bodům. Takže v prvním řadě my naprosto souhlasíme, pokud jde o ty cíle Bílé knihy, pokud jde o střednědobé cíle to znamená do roku 2050, je jasné a naprosto sdílíme eh, závěry tohoto stanoviska. Pak je tu také otázka interna, internalizace nákladů, eh, pokud je třeba o infrastrukturu, my jsme trošku radikálnější. My bychom chtěli úplnou internalizaci. A chtěli bychom, aby také existovalo harmonizované danění v zájmu integrovaného systému dopravy. Čili my bychom zašli ještě trochu dál, jak se to, jak se to promítlo do zprávy našeho kolegy Kosty. A pokud jde o cestu k intermodální dopravě směřující k železniční a lodní dopravě, to se nám jeví jako nedostatečné. Mně se zdá, že v tom tónu eh, kte, ve zprávě pana Groše žádáme trochu méně a méně důrazným uh, tónem, než je tomu v případě naší zprávy. Je, eh, zda, a zdá se, že preferuje, aby používal ten model komodality. Všem výbor regionů jasně žádá ambicioznější program směřování k rozvoji železniční, kolejové dopravy s tím, že by to mohlo částečně v budoucnosti omezit přepravě na delší vzdálenosti dopravu silniční. A to zejména v, pokud jde o dopravu do některých periferních států. Um, jinak, pokud jde o rozpočet po roku 2014, tak to je něco, o čem jste možná hovořili i doplňkově. Každopádně výbor regionů má za to, že vytvoření eh, nějakého nástroje, který by měl aspoň 50 miliard, miliard eur, tento nástroj je spojen s mnoha problémy, protože by byl centrálně řízen eh, Evropskou komisí na základě stávajících strukturálních fondů. My bychom chtěli, aby ty strukturál, eh, infrastrukturní výdaje byly skutečně napojeny na strukturální fondy, aby se přitom nezapomnělo na regionalizaci při realizaci těchto infrastrukturních cílů. A pokud jde o financování sítí TNT, eh, dali by se k tomu budoucnu využít i eurobondy. A teď pokud jde o městskou mobilitu a námořní dopravu, tady se eh, chceme připojit eh, k tomu, co říká váš eh, zpravodaj. My jsme jakožto výbor regionů doporučili, aby se představila určitá kandidatura, která by přispěla k procesu vytvoření určitého ocenění, které by se dávalo každý rok Eh, kdyby se oceňovala eh, území iniciativy, které nejvíce podpor, podporují eh, městskou dopravu. Tím pádem by se nějaké městské zóně dal udělit tato vlajka, tato odměna, jakási cena, která by ještě zajistila dodatečnou stimulaci, dodatečný podnět. Teď pokud jde o tu námořní dopravu. Myslím, že o tom již hovořili další přispěvatelé a e, nám se zdá, že ta bílá kniha z roku 2012 e, tady jde trochu zpátky oproti předchozím cílům. E, každopádně si myslíme, že je potřeba odhodlaně pokračovat dále a více a mít vy, vytyčit si cíle, které jsou ambicioznější. Tady nejsou žádné indikace o těch námořních dálnicích nebo o programu Marco Polo. A my máme pocit, že pokud jde o ten takzvaný modrý pás, tam by bylo potřeba zajít dále a postupovat odhodlaněji, pokud jde o ty námořní, eh, námořní silnice, námořní eh, dálnice a já sám jsem z námořní oblasti v oblasti Dunkerku. Děkuji vám. Děkuji vám za toto eh, velmi jednoznačné eh, stanovisko vyhraněné. A nyní se chtějí přihlásit ještě další, ale musíme omezit vaše příspěvky na maximálně dvě minuty, abychom nechali ještě nějaký čas komisi a zpravodaji. Grazie, presidente, anche se argomenti di questo genere non è che arrivano tutti. Takže takováto, takovéto iniciativy se neobjevují každý den a my potřebujeme trochu více času na to, abychom je pečlivě ještě rozpracovali. Tady je eh, skutečně eh, řeč o budoucnosti dopravy, je to návrh iniciativy. Jehož nadpis, název ten plán pro konkurenceschopný a úsporný systém dopravy, já myslím, že tento název říká vše. A musím, ne, nezbývá mi, než poblahopřát a poděkovat našemu kolegovi Grošovi, který, eh, myslím, již a který do, to, do tohoto dokumentu dal všechno podstatné, nemuse, nemusím to opakovat, ale rok 2050, to je ještě pořád, pořád poměrně daleko, myslím, že tady pokryl důležité, eh, důležité faktory, ale chci se vyslovit k jedné věci, která je důležitá, a to s ohledem na ekonomickou situaci v Evropě. Tohle není záležitost, která se týká jen několika zemí. Je to něco, co se týká Evropy jako celku. Máme 50 miliard z rozpočtu na eh, transevropské sítě, ale nacházíme se v, eh, v dramatické situaci. A máme tu příležitost, nebo aspoň některé ekonomiky, Slyšeli jsme na výboru Ekon před několika dny experty, kteří se k tomu vyslovovali, ale pokud dnes neučiníme reálný, skutečný, významný krok k uskutečnění evropských závazků, bude to mít negativní důsledky tady eh, jde o to samozřejmě eurobondy, jestli se nám potom podaří vrátit náklady, jestli jsou tyto programy rentabilní, to je jasné, ale musíme dokončit ty projekty, které eh, jsou, které mají být financovány. Pokud chce Evropa vybudovat tyto sítě, které se týkají dopravy, telekomunikací a dalších sítí, musí se to opravdu udělat. A já teď čtu, že musíme racionalizovat strukturální fondy, že musíme internalizovat eh, ty či ony fondy. Ano, jistě, ale to jsou takové tabletky, které léčí nějak ten či onen syndrom, symptom. Ale my musíme eh, směřovat k tomu, abychom kvalitativním způsobem jednoznačně dokončili tyto infrastrukturní projekty. A pan Barroso, i pan Barroso vždycky podporoval to, aby k tomu došlo. Nezapomínejme na to, že e, máme sice strukturální fondy, ale toto je něco, co se týká přímo trhu. Takže s ohledem na dramatickou situaci, kterou zažívá Evropa, evropská ekonomika, musíme najít veškerou nutnou politickou vůli k tomu, abychom přešli od slov k činům, abychom uskutečnili těch tři, 23 bodů v rámci sítí TNT. Nemůžeme to už odkládat. Děkuji vám. Paní Tykao, prosím. Vývoj dopravních sítí v EU, a tady nehovořím jenom o infrastruktuře, ale také o pracovních podmínkách a výkonech, je nerovnoměrný. Jednotný evropský dopravní trh vyžaduje ekologický model ve všech zemích a současně musíme zaručit integraci s dopravními systémy sousedních států. V posledních letech jsme zjistili, že chybí finance a že ne všechny členské státy drží, dodržují své závazky. Proto je nezbytné, abychom vytvořili takový jízdní řád a skoordinovali ho se sítěmi TNT a také s budoucími finančními výhledy. Potřebujeme finanční výhled také na další roky, tak abychom mohli zaručit financování dopravních systémů. Druhý bod. Některé členské státy potřebují více financí na rozvoj transdopravního systému a to je třeba podpořit dalšími finančními prostředky. Musíme zaručit intermodalitu a EU potřebuje současně také moderní kolejovou síť. V minulých letech eh, se koleje nemodernizovaly dostatečně rychle, proto apeluji na členské státy a na komisi, aby investovali do zlepšování současné sítě a aby vytvořili také systém pro rezervaci na mezinárodních tratích. Musí to být, eh, je to důležité pro moderní eh, rezervační a prodejní systém bude nutné, abychom do roku 2050 měli síť vysokorychlostních vlaků mezi všemi hlavními městy Evropy. Mořské dálnice jsou dalším cílem, který musíme sledovat a já tady vyzývám komisi, aby se i v tomto smyslu připravila předložit návrh. Přístup k Černému moři se v současné době nevyužívá v dostatečné míře a proto bude nutné eh, spojit to se systémy na Dunaji a Rínu Je také důležité zlepšit dopravní bezpečnost a nové členské státy, a tady se opakuje, potřebují také nové dálnice. Potřebujeme také moderní městskou dopravu, příměstskou dopravu, i tam intermodální. A poslední téma se týká inteligentních dopravních systémů a výzkumu v této oblasti. Je to nezbytné proto, aby doprava byla účinnější, bezpečnější. Tady se eh, odkazuji na bezpečnostní sítě, nové pohonné hmoty, nová auta a také komunikace mezi vozidly a infrastrukturou. Děkuji. Prosím další. Grazie, presidente. Io vorrei aggiungere... Děkuji. Pane předsedo, chtěl jsem připojit něco obecného. E, e, a některé ty klíčové body, které, k kterým se už vyslovila paní Meissnerová. Já bych chtěl potrhnout jen několik věcí. Chtěl bych říci, že mám za to, že tato zpráva je opravdu vynikající. V tom smyslu, že předpokládá konkrétní lhuty, konkrétní e, data a že se snaží maximálně valorizovat veškerá očekávání, která u, máme už po řadu let a o kterých hovoříme už dlouho a které až dosud nebyly v plné míře zohledněny radou. Je potřeba, abychom přidali také jasný odkaz na princip tzv. insularity – To je princip, který se vyskytuje i ve smlouvách, ale který se pak nepromítne do některých eh, konkrétních normativních aktů. To je aspekt, který by měl být zmíněn. Pane předsedo, po dvou letech usilovné práce v tomto výboru, tento výbor budu muset opustit, budu pracovat v jiném výboru a chci využít této příležitosti k tomu, abych poděkoval všem kolegům, s nimiž jsem měl tu čest spolupracovat, pan Dol a další kolegové a celému týmu. Opravdu. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát a blahopřeji vám do vaší práce. Děkuji vám tedy. A nyní má slovo Isabel Durand. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji, eh, drahý kolego, za vaši zprávu. A velice se mi líbí ta obecná poznámka, kterou jste učinil, když hovoříme o nezbytnoční pracovat na stanovisku eh, komise Rado. Eh, já jsem v roce 2001 spolupracovala na Bílé knize k dopravě a vím, jak je obtížné přesvědčovat Rado. A proto musíme být velice neoblobní v tom, co chceme. Zpráva potrhává, že určité cíle předešlé Bílé knihy nebyly dodrženy, což je skutečnost. A že bude třeba učinit evaluaci Ráda bych doporučila, že to nebude stačit. Jak bych to řekla, ani ten nejlepší teploměr nepomůže eh, k tomu, aby vám poklesla teplota je třeba, abychom byli preciznější v celé řadě otázek, co se týče cílů, prostředků, daleko ctižádovějších. A vy jste také řekl, pane zpravodaji, že nástroje nám pomohou, mohou pomoci týkající se polit, možného dosažení politických dohod. Jaké jsou podle návrhu výboru? Jaké jsou podle návrhu komise Eh, návrhy, jak snížit CO2 do roku 2020, například v letecké dopravě. A o tom nic nevím, místo aby se tady prostě zanalizovala potřeba mm, těch nej, eh, letadel, která nejvíce poškozují dopravu. Komise nám předkládá zprávu pouze o letištích. Tady nevidím vůbec žádnou vazbu mezi těmito otázkami. Jak to má být do roku 2020? Vždyť víme, že tady se naopak zvyšují všechny ty výfukové plyny a všechny splodiny místo, aby se snižovaly. A můžeme tady mít tak jednoduché prostředky, jako například jsme slyšeli na slyšení, které jste organizovali, například dohodnout se na maximální rychlosti. Proč máme mít tak ohromné stroje s ohromnými výkony motorů, když budeme omezovat rychlost? A Technologický pokrok je samozřejmě velice žádoucí v této oblasti. Druhá věc, existuje celá řada nedorozumění v internalizaci externích nákladů, protože podle mě internalizace externích nákladů není jenom to, že princip, že platí ten, kdo znečišťuje, ale je třeba dát sem zdanění a to by pomohlo, tyto peníze by šly do nezbytných prostředků. A tím bychom prostě omezili ty vnější náklady. A to by způsobilo také, že odpovědnost by konečně měli ti, kterým odpovědnost náleží. A bylo by to důležité pro všechny druhy dopravy, které mají za cíl snižovat dopady na poškozování životního prostředí. Musí se změnit chování určitých lidí Čili to je nesmírně důležité. A metoda internalizace externích nákladů je důležitá, která nám přinese výsledky. A další věc rada bych připomněla, pane Delabare, otázku modálních. Já mám radši to slovo modální než komodální, protože to je daleko jasnější. A když hovoříme o vůli financovat tyto záležitosti z Fondu soudržnosti, to je také nezbytně důležité. Otázka měst. Musíme pracovat za každou cenu ve, městách, ve městech na snížení výfukových plynů. A myslím si, že tady naše ambice jsou příliš slabé nejenom, že by dvojnásobek lidí se měl přepravovat městskou hromadnou dopravou, ale v relativním počtu bychom měli mít také zdvojení MHD prostředků me, v hromadné přepravě. Já si myslím, že to je daleko stižádověstivější, než když tam dáme pouze to číslo dvojnásobek přepravovaných osob v městské hromadné dopravě. A také tady máme důležitou záležitost v oblasti energie. Eh, je to skutečně síť měst, které již spolupracují v řešení těchto energetických otázek a je to konvence měst se to, nebo konvence starostů se to jmenuje. A možná, že bychom mohli hm, vlastně převzít tuto myšlenku. Eh, teď tady padla nějaká zmínka na modrou či zelenou vlajku, ale to už byla pouze politická poznámka. Děkuji vám a pan Grandes Pascal, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Velice stručně v této první výměně názorů ke zprávě Matiase Grosse. Domnívám se, že tato zpráva ukazuje rovnováhu což je charakteristika přístupu pana zpravodaje a velice inteligentní přístup. Mohlo by se zdát, že je to stručná zpráva, když se podíváme, eh, jak obšírná je Bílá kniha. Myslím si, že to prokazuje inteligence umění toho, co tato zpráva dosáhne. Asi budou pozměňovací návrhy, ne proto, že by ta kvalita zprávy nebyla dostačující, ale protože je tady tolik záležitostí. Čili domnívám se, že bychom skutečně se měli pokusit sladit ty nejrůznější pozice, které tady existují. Myslím si, že zpráva pana kolegy Grosse je veliký katagol katalog, promiňte, eh, těch nezbytných záležitostí. Eh, a eh, samozřejmě jsou tady vyzdviženy ty nejdůležitější otázky, ale některé věci jsou otevřené, ale to je také dobře. Podívejme se na příklady. Není to tež, když se hovoří o revizi norem ve snížení výfukových plynů v našem případě musíme žádat flexibilitu. Není to též hovořit o úpravě eh, strukturálních záležitostí, když hovoříme o nezbytnosti liberalizace, aby bylo vůbec možné dosáhnout té komodality, čili asi zbytné mobility. Eh, a Myslím si, že důležité je také eh, to upozornění na nezbytnou podporu přeshraničních modelů. My souhlasíme s nezbytnou internalizací externích nákladů pro všechny druhy dopravy a tady se domníváme, že se ubíráme společně dobrým směrem. Jistě tady budou určité různé názory, protože vždyť Eh, máme tady nejrůznější regiony s nejrůznějšími předpoklady. Každý se sna... někdo říká, je třeba podpořit venkov, někdo říká potřeba město. Španělsko má velice komplik komplikovanou dopravu pro, díky své geografii, obdobně jako Švýcarsko. Ale to jistě nebude na překážku tomu, abychom dobře spolupracovali. Myslím si, že jeho zpráva nám umožňuje skutečně inteligentní práci a možné dosažení koncensu. Ale Bílá kniha, pane předsedo, to tady se komise snaží eh, dát dohromady a zahrnout všechny sny, které projektují jednotlivé členské státy a komise do budoucnosti. Ale samozřejmě výzvy jsou jasné. Není třeba spochybnost, nezbytnost, zbytné mobility, snižování vyšukových plynů, internalizaci externích nákladů, harmona, harmonizaci zdaňování paliv a tak dále. To všechno je nespochybnitelné, ale domníváme se, že je třeba, abychom se snažili v našem výboru skutečně najít prioritní kritéria, a e, dát si také za cíl dosáhnout e, dosažitelných e, výsledků. A měli bychom taky z obecného přijít ke konkrétnějším věcem. Domnívám se tedy, Matyasi, že eh, tvoje zpráva je výborná, ale můžeš očekávat pozměňovací návrhy, nejenom ty, které podpoří tvou zprávu, ale zase třeba podněty, které bychom chtěli doplnit i my. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji vám. Said Al-Kadrávi. Děkuji. Děkuji a chci poděkovat Matějemu za jeho, za jeho práci těším se na další spolupráci v nadcházejících týdnech. Bílá kniha je sama o sobě vynikajícím dokumentem v tom, eh, že nám dává základní přehled eh, úkolů, základních eh, výzev, které se musí řešit. Negativním bodem je to, že tam není až tolik rozpracováno, co se má udělat krátkodobě, co se má udělat okamžitě. Ten cíl 2050 se může jevit jako trošičku vzdálený. Vývoj městské hromadné dopravy. To je něco, na co máme dost malý vliv, i když naděje jsou velké. Takže v tom krátkém čase, který tu mám vymezen, chci eh, pokazat na toto. Udržitelnější dopravní systém. To je důležité nejenom k splnění environmentálních cílů, ale také proto, abychom nebyli neustále v těch zácpách. Doporučuje se tady modální přesun v, pro vzdálenosti na 300 kilometrů. To je velice důležité i z hlediska tedy železnic, um, lodní dopravy, ale dá se hodně dělat i na kratší vzdálenosti. Nic z těchto věcí se nestane jen tak spontánně. Musíme změnit přístup, musíme změnit postoje a postoje lidí lze měnit jedině, když máme průchodné alternativy. To se zase neobejde bez investic. Takže musíme napojit celý ten balíček na správné nastavení financování infrastruktury. A opět, pokud jde o měnění postojů lidí, eh, děje se tak jedině, když poskytneme lidem pobídky. Bez těchto pobídek se nic nezmění. Samozřejmě internalizace eh, externích nákladů je důležitá do roku 2020. Eh, plnění našich cílů. Ten eh, cíl, který byl v, v, v rámci eurovinety minulý rok, byl trochu příliš ambiciozní, ale každopádně je to směr, kterým chceme dál eh, se ubírat. Sociální aspekty, sociální kontext. Nelze si představit integrovaný dopravní balíček bez ambiciozní sociální agendy, sociální, bez sociálních standardů, protože jinak dříve či později, spíš dříve, to vyvolá frustrace, problémy, nespokojenost a tím i nedostatek zaměstnanců. Nižší standardy znamená, že neseženeme dobré lidi. E, pár ještě slov o přístavních službách. Víte, že naše skupina s tím má trochu problém. Měli jsme tu Eh, sdělení komise o té přísnění politice. Já myslím, že bychom eh, měli se orientovat na sociální eh, dialog, který začne v blízké budoucnosti. Uvidíme, co z toho vzejde. Každopádně je důležité, aby byl konsenzus a nepříliš Děkuji. A jsem velmi potěšen, pane předsedo, že se účastním tak eh, zajímavého tématu. Myslím, že přichází ve správnou dobu. V souvislosti s tím, co řekl pan Kroš na úvod. A sice řekl, že že jsme jednotní v různorodosti a to je v podstatě základní informace. Jenže na regionální i na národní úrovni máme určitá omezení a k tomu je prostě třeba přihlédnout. Lokální podmínky se velmi liší, jsou velmi různorodé a souhlasím s tím, co řekla paní Meissnerová, plnou parou vpřed, pokud jde o diverzifikaci. Je třeba zohlednit rozdíly i v dopravě v různých regionech Evropy. Středozemí a Severní moře, tam jsou obrovské rozdíly, jiné výchozí podmínky a k tomu musíme přihlédnout. A také se tu hovořilo o přeshraniční kolejové dopravě, vlakové dopravě a její podpoře. To je v pořádku pro určité tratě, ale v mé zemi, v Polsku, je situace taková, že patříme k chudším zemím Evropy Máme samozřejmě některé problémy. Chtěli bychom pochopitelně přes hraniční železniční dopravu posílit, ale před eh, rokem 89 eh, železniční doprava v Polsku skomírala. A teď máme velké problémy, zejména na venkově. Mezi velkými městy spojení je ale odlehlé regiony ty mají problémy a to jsou věci, se kterými musíme bojovat a to jsou také témata, která je třeba zohlednit. Merci. Děkuji mnohokrát. A než dám slovo panu zpravodajovi, mám dojem, že ten objekt je skutečně velice obsáhlý. Máme tady velké ambice, ale omezené prostředky. To je vlastně E, e, pragmatický přístup, když to srovnáme s lezením do kopce, tak e, když člověk prostě hodně leze do vrchu a chybí mu kyslík, tak pak daleko nedojde. Je třeba skutečně určit jednotlivé etapy, určit prostředky a postupovat prostě krok po kroku. A domnívám se, že je tady nezbytné učinit syntézu věcí, které nebo názoru, které mohou být velice rozdílné, ale snažit se je zblížit, protože je to v naší odpovědnosti konat a předkládat skutečně reálné návrhy. A nyní má slovo komise. Thank you very much. Děkuji vám. Na úvod chci poděkovat Matiumu, Matiumu za jeho práci za tuto prezentaci. My bychom chtěli také eh, poznamenat, že pro komisi je velmi povzbudivé, že se těšíme obecně podpoře vašeho výboru z hlediska dlouhodobých cílů Bílé knihy. Nicméně k tomu chci připojit několik postřehů. Jsme otevření tomu, abychom o nich dál diskutovali, ale kdyby to Matěj mohl zohlednit. Pokud je o TNT, bylo by dobré odkázat na nový přístup, čili Connecting Europe Facility by měla být hlavním financovacím nástrojem a také vám mohu říci, že Connecting Europe Facility spolu s hlavními směry TNT budou přijaty 19. října komisí. Inovační politika a ten eh, modrý pás a smart pricing, to jsou věci, které, které si zaslouží daleko větší pozornost. My už jsme to několikrát řekl. Říkali jsme, že bychom byli dost obezřetní, pokud jde o vytváření toho eh, evropského železničního regulátora. Ale eh, jak zaznělo minulý týden, jsme připraveni předkládat již příští roky další ambiciozní opatření. Projekt jednotného nebe, chtěli bychom zrychlit tempo, 2013 bychom chtěli navrhnout jako datum pro dohodu, dohodu dosažení dohody členských států a pátý bod – před přepracování pravidel o, o čase odpočinku a čase řízení bychom chtěli ještě dosáhnout homogenější interpretace ohledně eh, vynucování těchto pravidel, takže tady je tento průtah a žádáme vás o schovývavost. Bereme na vědomí touhu parlamentu o stanovení, po stanovení cílů krátkodobých do 2020 a nejenom cílů do roku 2050. Ale musím vám všem připomenout, že cíle do roku 2020 už existují, pokud jde o kvalitu paliv, pokud jde o 10 obnovitelných zdrojů, snižování emisí skleníkových plynů do roku 2020 oproti roku 1990 a to v, i v sektorech, které ne, nejsou součástí ETS, čili doprava. Um, proto se zaměřujeme více na ty dlouhodobější cíle 2030 a 50. Musíme si uvědomit, že 9 let je z hlediska dopravní politiky krátká doba. A pokud jde o námořní a letecký sektor, pravděpodobně dojde spíše k menším změnám a nedojde k takovému pokroku, pokud je udržitelná biopaliva. A e, ten cíl snížení o 30% je těžko představitelný snížení emisí. Dokonce i v silniční dopravě bude dopad těch e, nových technologií v tomto krátkém osmiletém období nebo devítiletém období e, ne tak výrazný. My jsme hovořili o 7 až 8 jako o rozumném požadavku na snížení. Slyšela jsem, co říká pan Groš, pokud jde o měření a pokud jde o další kroky z Bílé knihy. Pracujeme na indikátorech v souladu s pracovním programem, který s vámi budeme probírat v listopadu. A rozhodně bychom chtěli, aby 40 kroků z té bílé knihy, se, aby bylo přepracováno, aby se z nich staly konkrétní legislativní návrhy. Ale ne všechny potřebují legislativní řešení. A úplně na závěr. Spolupracujeme s vámi na budování jednotného evropského dopravního prostoru. Nezávisí to však jen na komisi. Je to v první řadě zodpovědnost členských států, soukromých aktérů a jednotlivých uživatelů. Čili je to společný úkol komise a parlamentu, abychom tyto aktéry mobilizovali. Jde o to, že v roce 2001 jsme hovořili o tom modu, modul, modu, posunu těch modalit, pak o komodalitě a tento přesun získává i nadále naším cílem, ale je potřeba ještě pokračovat ve snaze o zvýšení té integrace. Děkuji vám mnohokrát a abychom tedy završili, tak velice krátce, bude-li to možné, <laughs> dám slovo Martiumi. Ano, pokusím se být stručný. Nejprve bych chtěl poděkovat všem za jejich příspěvky a už teď jsem přesvědčen o tom, že skutečně budeme moci společně vytvořit velice zajímavou zprávu. Také by mě těšilo, kdyby lhůty neby byly příliš vzdál, byly od sebe příliš vzdálené, doufám. A myslím si, že by bylo dobré, kdyby ještě v roce 2011 eh, se mohlo hlasovat o této zprávě v plénu. Krátké reakce. Začnu u komise. Vím, že určité cíle, které my si tady klademe, jsou třeba pro vás ctižádostivější nebo odlišnější, ale tam eh, k té, ambici, k té ctižádosti, to bych vám rád něco řekl. Vždyť my potřebujeme určitý prostor k vyjednávání s radou v celé řadě složek. Využijte tedy cti žádosti parlamentu, abyste měli větší prostor k vyjednávání s, radem místo, s radou místo, abyste začali tam, kde si to rada přeje. Eh, to by mohlo být zajímavé eh, podle našeho názoru. Co se týče měření, myslím si a souhlasím s tím, že určitá opatření nemusí být legislativní povahy, ale teď se dostávám k celkově nesmírně zajímavému tématu a proto bych chtěl rovnou zareagovat na zástupce z výboru regionu, který mimo jiné hovořil o vývoji v regionech tam, kde regiony chtějí e, tu změnu modelu a zároveň si stěžuje, že dáváme regionům, e, že odebíráme regionům peníze. To není otázka nedůvěry, ale rád bych udělal výboru regionů dva, dvě rady, dva typy. Co se dělalo v regionech s penízi ze strukturních fondů? Udělali přesně opak toho, co je obsaženo v jejich stanovisku. A sice modální rozdělení, rozdělení na druhy dopravy nepodpořili a naopak do přes 80% se investovalo do silniční dopravy. Zda je to dobré nebo špatné, to není teď smyslem debaty, ale když dávám nějaké stanovisko, eh, která vyžaduje, aby se to rozdělilo, do jednotlivé druhy dopravy a pak to dám jenom do jednoho druhu dopravy, tak musí i výbor regionu pochopit, že to mm, asi eh, není dobré. A proto, co se týče teď otázky těch 300 kilometrů, já o tom nechci vést žádnou zásadní debatu. Jedná se mi o to, abychom my a aby komise se zavázala vytvořit náležité nástroje nejenom globálně na evropské úrovni, kde výbor regionu může opět pomoci, ale také na úrovni zemí a regionu, kde stojíme dnes v modálním rozdělení a jaký je náš cíl do budoucna. A tam zjistíme ty rozdíly mezi státy a regiony, můžeme stále ještě měřit globální cíl, ale pokud vím, nemáme v současné době žádný nástroj ani na evropské, ani na regionální úrovni, který by nám podal dostatečné informace o jednotlivých druhů dopravy a pakliže neexistuje, měl by se vytvořit. K dalším poznámkám, co se týče budoucnosti dopravy, k tomu, co zaznělo z úst nejrůznějších představitelů frakcí, různých frakcí. Ta směrnice o přístavech, o té tady padla dvakrát zmínka. Mně se jednalo jenom o to připomenout, protože vím, že zejména můj předchůdce se na to nevzpomíná zrovna rád, jaký vývoj to nabralo. Ale to, co řekla komise, komise může říct, uděláme tři, uděláme, když komise řekne neuděláme nic, no dobře, tak neudělají nic a přístavní politika bude pokračovat tak, jak je. Já nechci, aby toto téma šlo do určitého směru. Já jsem pouze chtěl docílit toho, abychom zítra v určitých přístavech v Evropě nebyli konfrontováni v jiných přístupech, co se týče eh, přístupu k trhům. Čili jenom mít orientaci, jak to vypadá a zda se to bude měnit nebo neměnit, abychom měli jistotu, jak to bude vypadat i v souvislosti s liberalizací a se zabezpečením pracovních příležitostí. A to mm, rozhodně si myslím jde napříč všemi eh, frakcemi. Eh, my nechceme mít debatu o liberalizaci bez diskuze o kvalitě služeb a o kvalitě pracovních podmínek lidí, kteří pracují v této oblasti. Co se týče škodlivin, paní kolegyně Majsterová, chci odkázat na odstavec 2. Možná jsem to musel nadspat do toho odstavce, kde se hovoří zrovna o přístavech, ale v odstavci 2 už jsem dal snížení emisí a rovněž dalších zátěží, kde hovořím o škodlivinách. Čili je to tam obsaženo, ale možná mm, bych to měl nějak ještě zřetelněji sformulovat. To, co tady zaznělo k internalizaci nákladu, moje kolegyně z Belgie tady právě ještě je, internalizace nákladu není samozřejmě pouze zásada sama o sobě, ale je velice obtížné o tom diskutovat. Za druhé, může to rozhodně pomoci infrastruktuře. Není to nic zakázaného, já tady nechci dávat žádné příklady pro celou Evropu, ale když se vezmeme Švýcarsko, já vždycky říkám, že Švýcarsko dělá to, co my už celá léta říkáme, že by se mělo udělat. Švýcaře berou eh, peníze z jedné strany a dávají ho na druhou stranu, ale ta povinnost, ten závazek vz, eh, eh, použít peníze, které jsou vybrané na mítném do investice v infrastruktuře dopravy je přece dobré čili internalizace nákladů může dosáhnout zlepšení. A já bych chtěla, abych měl mít bezpečnější silnice, kde bude stále méně zraněných a proto se taková investice jistě vyplatí. Čili tady bych to nechtěl nějak odpojovat, tuto diskuzi, protože si uvědomujeme, že ta internalizace nákladů tady je i různorost. To, co tady zaznělo o těch teplotách, metrech, to je dobré, já nepotřebuji vůbec ani teploměr, abych věděl, že mám teplotu. Uh, Čili proto jsem chtěl, eh, jaksi, aby tady existovaly jasné prostředky. Co se týče bezpečnosti a co se týče transevropských sítí, Domnívám se, že tady jsme si všichni zajedno v tom, že do budoucna nemůžeme žít tak, jak jsme žili v posledních 15 letech. Hodně priorit, málo vývoje a nelogické investice. Nové finanční nástroje. Tady si nemůžeme dělat iluze. Existují finanční nástroje, ale Například soukromé partnerství je dané jenom v určitých momentech a v určitých oblastech je to mnohem obtížnější. Také se domnívám, že u takových velkých projektů bychom i nadále se měli řídit podle předlohy komise. Avšak v této předloze komise jsou určitá hrdla, určité mezní body už teď. A je třeba, abychom na ně nahlíželi také jako na priority. Čili rozhodně nespochybníme dobrý přístup komise, ale chceme tam ještě to zlepšit kolega Pascal de Grandes řekl, že by bylo třeba také rychle dospět k určitým rozhodnutím. FAPS je jeden z nejlepších příkladů, že budeme potřebovat možná ještě dvě sopky, abychom mohli, aby vybuchly, abychom přesvědčili určité lidi, že jeden jediný vzdušný prostor v Evropě by byl lepší. Ale i tady ze 27 na 7 a na 1 to nebude absolutně největší investice. Je to jenom odevzdání určitých prerogativů nebo vzdání se určitých věcí, které stejně neposlouží věci a naopak posloužilo by to obecnému blahu. Zlepšit bezpečnost a vydat méně peněz, to je jistě dobrý příklad Eh, také tady zazněla železnice. Já bych měla radost, kdybychom v parlamentu byli schopni sestavit seznam nelegislativních iniciativ a dalších iniciativ, které krátkodobě mohou zlepšit evropní dopravní prostor, protože to staví lidi před rozhodnutí, chci tento prostor jednotný nebo ho nechci. Promiňte, nezareagoval jsem třeba ne na všechny podněty, ale rozhodně se budu těšit na naše další jednání s těmi, kteří budou dávat pozměňovací návrhy a požádal bych, pane předsedo, abychom předložili na závěr nějaký kalendář dat pro tento měsíc, jak pro možnost dávání pozměňovacích návrhů nejprve tak a v další cestě uvidíme, jak to bude pokračovat. Já si myslím, že do konce září, protože teď máme vlastně první týden září, všichni jsou výborně zotaveni podovolené, takže bychom měli možná dostatek doby na to, abychom do konce září mohli eh, zpracovat pozměňovací návrhy. Děkuji, Matěje. Takže návrh je následující. Když se eh, podíváme na ten problém, abychom to tedy odhlasovali na plenárce do konce roku, to je přání, které sdílí mnoho z nás. Je potřeba, abychom to v listopadu odhlasovali ve výboru, ve výborech a já myslím, že v tu dobu bude potřeba, abychom měli tedy nějaké hlasování o pozměňovacích návrzích a tím se dostaneme k do 20. září, tedy jako lhůtě pro předkládání pozměňovacích návrhů. A já myslím, že ne, nebude to nějaká záplava těch pozměňovacích návrhů, slyšeli jsme už eh, dost. Takže 20. září v poledne je lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů. Pak to probereme 10. Eh, 11. října ve výboru eh, pro dopravu a pak budeme hlasovat 20. 21. listopadu a pak se to dostane na plenární zasedání na prosinec. Čili je to poměrně ambiciozní harmonogram, ale to je také otázkou toho, abychom byli, eh, abychom to, aby to probíhalo efektivně. A nyní přejdeme k dalšímu bodu na pořadu jednání a to je vytvoření společného leteckého prostoru eh, s Gruzí a tady dám slovo panu Ulmerovi. Já, Herr Vorsitzender. Ano, pane předsedo, děkuji. Teď po té napínavé diskuzi o budoucích projektech se dostáváme opět k tématu, které Rada 2. prosince 2010 už schválila. Jedná se o dohodu o letovém provozu prostoru. Já se velmi omlouvám, děkuji všem za účast všem, kteří odcházejí. Děkuji za účast a chci je požádat, aby si probrali věci venku. Počkáme pár minutek. Já nevím, pomalu se to vyprazňuje, ale máme dohodu o leteckém prostoru mezi EU a Gruzií a rada ji už 2. prosince 2010 podepsala a ta už se aplikuje a teď čeká na náš souhlas. Nevidím žádné větší problémy. Otázky bezpečnosti, podílu na trhu, účasti na trhu, transparentnosti, zabez... řízení letového provozu a bezpečnost jsou také zajištěny. Takže doporučuji a čekám na vaše dotazy. Děkuji mnohokrát, Tomasi. Paní Sehnalová, prosím pěkně. Děkuji za slovo. Eh, vážené kolegyně a kolegové, mé stanovisko bude podpůrné. Hlavní argumenty byly řečeny. Eh, uzavření této dohody umožní vytvořit jednotný rámec pro všechny letecké společnosti na území obou partnerů. Pravidla a předpisy vnitřního trhu letecké dopravy v Evropské unii se díky této dohodě rozšíří i na území Gruzie. Dojde tak k vzájemnému otevření trhu a zapojení nových účastníků, rozšíření provozování služeb na dosud méně využívaných letištích a v neposlední řadě také ke snažší spolupráci mezi leteckými dopravci EU. Je také třeba dodat, že tato dohoda umožní Gruzii vzhledem k její poloze a specifikům daného regionu navázat užší vazby mezi Evropskou unii a bude impulzem pro vzájemnou spolupráci i v dalších významných oblastech, jako jsou bezpečnostní, ekonomické či sociální vazby. Z těchto důvodů bych se ráda připojila k panu zpravodaji a doporučuji schválení této dohody. Merci, Děkuji vám mnohokrát, paní Sehnalová. Paní Majsnerová, prosím, děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji panu zpravodajovi za jeho zprávu, za tuto mm, týkající se této dohody mezi EU a Gruzí. Je to vlastně jako i dalších dohod. Vždy s tím z principu souhlasíme. Můžeme říct jenom ano nebo ne. Vždycky to zdůrazňuji, že je trošku škoda, že nemáme možnost tady třeba diferenciovat, rozlišovat, ale na druhé straně tato dohoda je skutečně dohoda v počátečním stádu. Je to malá dohoda. Jedná se o sousední stát, který by je rád eh, se dostal do EU a když hovoříme zejména o jednotném evropském letenském prostoru, bylo by dobré, kdybychom tady měli otvírání trhu, kdybychom měli společné dohody, bezpečnost vzdušného prostoru, eh, která poskytne bezpečnost cestujícím, eh, kteří by jistě, jejichž počet by se znásobil. Ta hodnota zazněla asi 25 tisíc víc. Myslím si, že je to v pořádku, nemáme tady žádné zádrhele, souhlasíme. Děkuji, paní Meissnerová. Přeje si paní Duhan hovořit, nebo mm, ne? Nechcete za zelené se vyjádřit? Ne? Takže se domnívám. Pan, paní majster. Komise, prosím. Thank you very much. Good... Děkuji chci poděkovat za tuto zprávu. Já se domnívám, že základní eh, charakteristiky eh, byly již vyloženy a vysvětleny. My chceme jenom dát jasně najevo, že je to sice morální smlouva, ale je to součástí širšího eh, procesu sou, z politiky sousedství. A ta logika z které jsme vycházeli. Je, že potřebujeme eh, konvergenci, potřebujeme eh, to sloučit, eh, spojit také s technickou pomocí, tak, aby se zvýšil jejich přístup k trhu. A jde nám nejenom o komerční zájmy, o výhodu, výhody vyplývající z lepších a dostupnějších letenek a, a ale také zvýšení bezpečnosti, environmentálních faktorů, ochrany spotřebitele. Řídíme se tradičními eh, principy politiky sousedství. A to tež platí i pro další zprávu o Jordánsku, která nás čeká jako další bod na pořadu jednání. Děkuji vám. Ano, děkuji. Takže Přeje si pan zpravodaj něco doplnit? Nikoliv. Já vám tedy eh, připomínám, že lhůta pro eh, pozměňovací návrhy je 20. Eh, září. V říjnu to, o tom budeme hlasovat na výboru a v listopadu na plenárním zasedání. Nasledující bod je Evropsko-středomorská dohoda mezi Unii a Jordánskem. Paní Sehnalová. Děkuji, pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové. Eh, I v tomto případě letecké služby mezi Evropskou unii a Jordánskem jsou v současnosti provozovány na základě dvoustranných dohod mezi jednotlivými členskými státy a Jordánskem. Navazující horizontální letecká dohoda s Jordánskem byla přijata v roce 2008. Evropská komise nyní vyjednala mnohem ambicióznější globální dohodu, která nahradí soubor dvoustranných dohod a vytvoří evropsko-středomorský letecký prostor mezi Evropskou unií a Jordánskem. Tento krok sleduje v zásadě naplnění tří hlavních cílů. První, v první řadě bude moci postupně dojít k otevření trhů v oblasti leteckých tras a kapacit na obou stranách. Za druhé dojde k zavedení nediskriminačních a rovných podmínek pro hospodářské subjekty na základě zásad smluv Evropské unie. Třetím cílem je pak sjednocení jordánských právních předpisů upravujících letectví s právními předpisy EU v takových otázkách, jako jsou bezpečnost, ochrana před protiprávními činy a uspořádání letového provozu. Obě strany rovněž úzce spolupracují na demokratických reformách a modernizaci jordánské ekonomiky. Evropská unie je po Saudské Arábii nejvýznamnějším obchodním partnerem Jordánska. Uzavření Evropsko-středomorské dohody s Jordánskem v oblasti letectví je dlouhodobou prioritou EU a představuje důležitý prvek rozvoje evropské politiky sousedství. Na základě externích studií komise odhaduje, že Evropsko-středomorská letecká dohoda uzavřená s Jordánskem zvýší počet cestujících o 54 tisíc osob a výhody pro spotřebitele až o 30 milionů eur v prvním roce otevření trhu. Obdobná dohoda, která byla vyjednána s Marokem v roce 2006, vedla k významnému posílení leteckých služeb mezi EU a Marokem. V dohodě je rovněž zmíněna možnost jejího rozšíření v zájmu vytvoření společného evropsko-středomorského leteckého prostoru se všemi ostatními středomorskými partnery. Na základě zmíněných skutečností jsem proto toho názoru, že uzavření letecké dohody s Jordánskem je v zájmu občanů i podniků Evropské unie a v souladu s evropskou politikou sousedství. Doporučuji proto, aby parlament udělil souhlas s jejím uzavřením. Děkuji. Děkuji vám, paní Sehnalová. Matě? Jenom jsem chtěl říci, že souhlasíme s návrhem, jak tady je, není s tím vůbec žádný problém pro PP, abychom to jednomyslně podpořili. Děkuji vám. Paní Majsnerová. Děkuji. Také já si myslím, že bychom měli určitě souhlasit, protože ty dohody jsou sice rozdílné, ale jsou obdobné, protože Jordánsko není eh, budoucí potenciální člen EU, nicméně i tak je to důležité. Já si myslím, že později to budeme moci obecně rozšířit na celý středomorský region, protože chceme mít Single European Sky a to je praktická věc, se kterou můžeme souhlasit. A zaznělo tu také, že budeme mít pravděpodobně další nárůsty cestujících a další výhody, čili všechno hovoří proto, abychom souhlasili, tak jak to paní Sehnalová a děkujeme za, tu, za vaši informaci navrhla. Děkuji vám, paní Durand. Pro zelené samozřejmě, že podpoříme toto usnesení a pokud jde o tu dohodu, vzhledem k tomu, že všechno, co se teď děje v tomto regionu. Bez ohledu na tuto zprávu si to musíme uvědomit u všech bilaterálních zpráv. Všechny bilaterální dohody musí být e, součástí jakéhosi širšího rámce z hlediska e, tedy otázek, které souvisí s, e, s procesem tr- tranzice v těchto zemích, transformace v těchto zemích, čili musíme mít na vědomí celý ten kontext, v kterém pracujeme a který se v budoucnosti trochu změní. Děkuji. Komise se vyjádří. Děkuji vám. Děkuji za všechny komentáře. Děkuji paní zpravodajce za návrh zprávy, který byl předložen. Myslím si, že to velmi dobře zohledňuje zásady a cíle dohody. Chci poděkovat také paní Meissnerové za to, že podtrhla jeden velice důležitý aspekt, že se, ne, že nebude, že se nikdy nebude jednat v podstatě o členský stát, ale je tu určitý rozdíl, eh, určité niance, eh, tedy v případě, v případě Jordánska, tedy že ten rozdíl Gruzie, že nebude nikdy členským státem. Je to ovšem proces, který byl zahájen již před nějakou dobou, je to eh, je tu v Jordánsku je velmi, velice dobře rozvinutý letecký sektor a Eh, veškeré, veškerá legislativa, pokud jde o bezpečnost třeba v Jordánsku, je přímo inspirována a je kompatibilní s evropskými standardy. V ostatních oblastech eh, rovněž bude práce pokračovat a jak řekla už paní eh, Durand, já si myslím, že přesto je tu ta změ, určitá změna situace a my se domníváme, že tato změna toho, jak se uzavírají ty, tyto dohody, z toho činí ještě něco důležitějšího, protože tady dochází k otvírání těchto zemí vůči Evropě, ale postupně také k otvírání mezi těmito zeměmi, které vytváří určitý, určité vazby i s Marokem, s Jordánskem, Tuniskem, eh, to jsou všechno eh, procesy, které nás čekají. Takže říkám, nejde jenom o zblížení s Evropou, ale i o vzájemné zbližování eh, těchto států. Takže já chci poděkovat ještě jednou výboru jako eh, celku za tuto zprávu, paní zpravodajce, a rozhodně doufáme, že se setká s úspěchem. Děkuji, paní Sehnalová. Nechcete tomu nic dodávat. Takže máme tady eh, změnu, která bude měnit, eh, jsou stejné, stejná lhůta pro pozměňovací návrhy, to znamená 20. září pro pozměňovací návrhy, pro hlasování ve výboru eh, pro dopravu v říjnu a pak v listopadu plenární, na plenárním zasedání. A nyní nás čeká zpráva o dalším bodu a to je Eh, výroční zpráva o politice hospodářské soutěže, ale paní Marinesku mezi námi není. Není, pane předsedo, kolegyně mě požádala, abych krátce odprezentoval její stanovisko. Je to výroční zpráva 2010, zejména pokud se týká dopravy, transparentnosti, nákladů, odvodů. V, želez, v oblasti železnice já si myslím, že to, co tady máme, není pro nás žádná novinka. Je to otázka dalšího otevření železniční dopravy a dokončení eh, jednotného evropského železničního prostoru, dále propojení, nezávislost, poskytovatele služby a provozovatele, a síla regulátora, e, to jsou samozřejmě témata, která komise uvádí a je zajímavé, že je tu také téma dluhů, historických společností, což je v jednotlivých státech e, Jednotlivé státy s tím nakládaly v minulosti jinak různým způsobem. Některé ty dluhy a promíjely pouze částečně, některé úplně. Myslím si, že i to je zajímavé téma pro nás ve výboru podívat se podrobněji ještě na tento aspekt, protože tento aspekt mimo jiné vysvětluje také postoj některých států, když jde o spolupráci mezi nabizitelem služby a provozovatelem, protože tam s tím jsou spojené staré finanční závazky, takže to lépe umožňuje pochopit postoj těchto států. V oblasti letecké dopravy se samozřejmě zmiňují témata, o kterých můžeme v budoucnosti jednat. Jedná se o ty časová, ta časová okna, ty sloty v rámci eh, Single European Sky velmi zajímavé a také podpora nízkonákladových aerolinek, kdy v minulosti jsme měli také celou řadu stanovisek a pokud jde o tuto oblast a konkurence schopnost a Eh, podpory, které se poskytují v Evropě a i v mé zemi. Pokud je o námořní dopravu, financování infrastruktury přístavů námořních, to můžeme dát k diskuzi ještě v rámci toho balíčku o přístavech, co se dá v budoucnosti ještě udělat, ale myslím si, že přesné posouzení těchto aspektů je důležité i pro nás, stejně jako to, co máme v této zprávě o hospodářské soutěži, pokud jde o práva cestujících. Kolegyně Marinesku hovoří o cestujících a jejich základních právech. Pak tu máme turistické odvětví, odvětví cestovního ruchu, transparentnost, to lze také ještě rozebrat dál, pokud jde o další vývoj před nedávnem EU získala kompetenci v, té, v tomto odvětví, takže je to stále ještě v plenkách a i na to bychom se mohli v budoucnosti z hlediska hospodářské soutěže podívat. Otevření trhu v oblasti poštovních služeb, to už jsme také dostatečně diskutovali. Jak vypadá realizace, provádění víme také. V určitých zemích a regionech je třeba to urychlit a podle mého názoru bychom to v budoucnosti měli v tomto výboru také prodiskutovat. Čili to bylo to, co kolega Marinesku k této zprávě připravil. Merci, eh, Děkuji, Matě. Said. Děkuji, já budu stručný. Nejprve bych chtěl poděkovat panu zpravodajovi za tento obecný přístup, který rozhodně podpoříme, ale domníváme se, že zpráva je poměrně jednostranně natřená, co se týče hospodářské soutěže, která jakoby přinášela jenom samé dobré věci pro poštovní služby a tak dále. Domníváme se, že tady je to příliš na, natřenecké. Na protože se nejedná pouze o hospodářskou soutěž, eh, zejména v oblasti eh, služeb obecného zájmu, čili předložíme určité pozměňovací návrhy. Děkuji mnohokrát. Další, prosím. Děkuji, pane předsedo. je poprvé, co vlastně hovořím v našem výboru. Chtěl jsem poděkovat eh, panu zpravodaji za tuto zajímavou zprávu a Jistě budeme mít poznámky, již tady zaznělo, že uskutečňování jednotného vnitřního trhu je zásadní a to jistě bude naším základním cílem. Důležité je, abychom také žádali komisi, aby v oblasti služeb obecného zájmu eh, také něco udělala, aby zohlednila různé druhy, například do Prahy <coughs> třeba vytvořit určitý seznam a tak dále pro různé druhy dopravy, ale jak již tady zaznělo, bude také důležité eh, angažovat se i v oblasti poštovních služeb, zejména co se týče liberalizace. Eh, co se týče vytvoření jednotného železničního prostoru, komise i rada by měly urychlit liberalizaci tohoto sektoru, protože je třeba eh, mít dobré konkrétní návrhy, které by mohly být co nejrychleji realizovány. Eh, slyšeli jsme také výrok soudního dvora v této oblasti, ale co se týče práv cestujících, je tady je třeba lecos učinit. Už se rovněž diskutovalo eh, na mnoha místech, abychom mohli dospět k určitému soudržnému textu, koherentnímu textu, který by skutečně odrazil <coughs> naše přání mít nezávislého regulátora na evropské úrovni. Co do leteckého prostoru, o tom již se hovořilo, je třeba i zde po, samozřejmě zahrnout návrh komise, ale je třeba, aby tady bylo dosaženo absolutní transparentnosti. Je třeba pokračovat v zaručování práv cestujících. Co se týče horizontální přístupu pro nejrůznější um, druhy dopravy, k tomu bych jenom zkrátce řekl, jakož i pro infrastruktury, uh, je třeba říci, že je důležité zabezpečit transparentnost a jasnost týkající se financování této oblasti. To znamená, když se žádá liberalizace, je třeba dodržovat klíčové slovo transparentnost. A co se týče silnic. O tom pan zpravodaj vlastně vůbec takřka nehovoří. Mm, přitom tady máme nová pravidla týkající se kabotáže, ale to se omezuje pouze na vnitřní trh a tady třeba ještě učinit další záležitosti a realizovat další opatření. Je to vášnivá, komplexní, složitá zpráva, základní cíle, jako je liberalizace, eh, a další otvírání rovnou vnitřního trhu, to vše je my eh, za nás podporujeme ten cíl transparent, transparentnosti nákladů a odbourání toho, co neodpovídá cílům veřejných služeb. Pokud jde o dopravu, o, o dopravu leteckou, tak chci odkázat na bod 9. Eh, já eh, myslím, že tady již nelze nějakým způsobem ospravedlňovat toto. Jsou to sektory, kdy členské státy často eh, přijímají nej, maximální zátěž, jsou tady přímé eh, subvence, přímé dotace některých eh, letišť nebo nějaké, nějaká jiná podpora. Často to nereflektuje ani externí, ani interní náklady. A jsou tady také různé daňové úlevy, to také není přijatelné, protože se nám to jeví jako totálně neospravedlnitelné. Další sektory mohou mít přímou podporu veřejných orgánů, ale žádá si to daleko opatrnější postoj, postup, abychom eh, zabránili tomu, že dojde k nějakému poškození těch eh, síťových eh, služeb v rámci přepracování, v rámci recastu. A pokud jde o železniční dopravu, tak tady, pokud jde o, jde o to, abychom stimulovali ty, kteří to dělají dobře, ne ostatní, aby eh, nedošlo, ale nesmí dojít k nějaké dezorganizaci, k nějakému chaosu, což by poškodilo služby. Eh, pak je to také možnost znovu obnovit veřejnou státní pomoc pro některé segmenty ehm, železniční eh, nákladní dopravy, pokud jde o ty izolované vagony. Ovšem jde o to, že konkurence musí být otevřená v této specifické oblasti musíme znovu promyslet možnost takové podpory. Ano, a než dám slovo komisi, tak ještě pár slov, to, co mě zaujalo v této zprávě o konkurenci. konkurenci. Hovoříme tady o intermodální konkurenci, o zlepšení takových, aby to šlo správným směrem, aby to bylo. Eh, takže v konečném důsledku ta konkurence na úrovni dopravy je eh, něco, co v podstatě znovu se váže na celou tu problematiku, problémy, které jsme tady měli, například ohledně těch dobrých či špatných modů ekologie, ekonomie, veřejném sektoru, veřejných službách. A je to v konečném důsledku velice zajímavé, protože eh, jistě máme tady dopravu různými prostředky, ale vždycky, se budeme, vždycky budeme narážet na stejnou eh, problematiku té arbitráže, jak mezi těmi mody, tak v rámci těch jednotlivých modů. A nyní má slovo komise. Thank you, Mr. Chair. Děkuji vám, pane předsedo. Minulý rok byl velmi intenzivní, pokud jde o politiku hospodářské soutěže a její vymáhání, a to i s ohledem na finanční ekonomickou krizi, jak jste viděli eh, z naší zprávy. My za naší stranu velice vítáme návrh eh, zprávy paní, Marines, paní Marinesku, pana Marinesku a Eh, názory již tady byly vyjádřeny, chtěli bychom k tomu jen několik upřesnění. K bodu 2. Posílení eh, transparentnost veškerých nákladů. Vítáme žádost zvýšené transparentnosti. Podle stávajících pravidel není nutno informovat eh, veškeré veřejné organizace a instituce a je těžké pro komisi získávat eh, veškerá tato data. Takže to je jenom na vyjasnění. Bodu 7, kde se, ruší, eh, kde se hovoří o rušení dluhu. Tak eh, tady komunitární pravidla umožňují rušení dluhu za některých podmínek, které jsou v kapitole 4. Chceme tuto skutečnost potrhnout, že komise zatím nepočítá se změnou těchto pravidel. Bod 13 který se týká studií o těch přístavních strukturách, tak tady výsledky studie komise budou k dispozici na začátku roku 2012. Ta komise poté pečlivě zanalizuje výsledky té studie a na základě těchto studií, naší studie, studie parlamentu, se rozhodneme, co dál. Těšíme se na další diskuzi těchto bodů s vámi v příštích týdnech. Děkuji. Merci. Děkuji mnohokrát. Matěj, chcete něco dodat ještě? Ne, možná eh, já předám samozřejmě poznámky které, a připomínky, které tady zazněly, jakož i připomínky komise a doufám, že navzdory strukturálním změnám na komisi jako takové, co se týče úloh DJMů, nenaruší dobrou spolupráci mezi hospodářskou soutěží a dopravou, protože doprava má přece jenom určité specifické charaktery, které musíme zohlednit i v našem výboru. Děkuji mnohokrát. Děkuji mnohokrát. Takže eh, pozměňovací návrhy totéž, to znamená 20, mm, do, 20, do 20. září 12 hodin. Bude se hlasovat na naší komisi v říjnu na našem výboru v říjnu, promiňte, protože příslušný výbor bude hovořit, hlasovat 20 eh, listopadu, takže možná, že na plenárce se o tom bude moc hlasovat buď v prosinci nebo na začátku příštího roku. Nemáme tady nic do bodu různé, takže skončíme předem. A jistě nikdo nebude nic namítat, že? Takže vám děkuji mnohokrát a sejdeme se znovu 10. října v 15 hodin v Bruselu